with the change that I'm announcing, Mrs. Wikström. Paní Wikström, která je vedoucí delegace na Sicílii, požádala, aby tato otázka byla doplněna na pořad jednání výboru Libe. Poskytne nám ústní zprávu o návštěvě delegace na Sicílii pro všechny členy a to nastane v 17.00. To znamená, že koordinátoři začnou okolo půl šesté, bude-li vám to takto vyhovovat. Je-li to dohodnuto, vyslechneme tedy paní Wikström. A s tímto tedy schvalujeme zápis z poslední schůze. Nejsou-li námitky? Zatím jsme nic nezaslechli a přistoupíme k bodu 4, což je vystoupení pana Wolfganga Götzeho, kterého zde vítáme. Je to ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Přednese zprávu o stavu drogové problematiky v Evropě podle výroční zprávy EMCDDA. Vítáme vás, pane Geci, a dostanete slovo, dostanete slovo i vy, kolegové. Pane Geci, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením vás dnes seznámit s posledními zjištěními ze zprávy EMCDDA o stavu druhé problematiky v Evropě, ale nebudu hovořit pouze o zprávě a nakonec řeknu několik slov o prvních reakcích, které jsme obdrželi na tuto zprávu a o prvních reakcích na veřejný průzkum, který byl zahájen v Lisabonu 1. listopadu. Dostali jste již tyto dokumenty. Je to součást balíčku, který obsahuje další dokumenty. Projednali jsme několik otázek. Máme tu statistický byl ten online a také národní profily a celou řadu dalších věcí. Takže zpráva pro nás není jenom zprávou, je to vlastně vstupní brána k většině našich informací a na internetových stránkách je velké množství informací, které jsou k dispozici a jsou vždy aktuální. Ale vrátím se k naší správně. Letos je naše zpráva různorodá. Na jedné straně použití drog je poměrně stabilní, na které úrovně jsou vysoké, ale ne, nezrůstají. A v významných oblastech, podobně jako u kanabisu, dochází k pozitivnímu vývoji. Na druhé straně vývoj u syntetických drog je znepokojivý a u polidrog, včetně kombinace se, se zakázanými drogami, zakázaných drog s alkoholem a léky se stává rozšířeným problémem. Začnu heroinem a používáním opioidů. Drogy jsou jádrem problému. Odhadujeme, že Evropa má více než 1,3 milionu pravidelných uživatelů opioidů a i když ta úroveň byla stabilní po léta, sledujeme stárnoucí skupinu uživatelů a snižující se konzumaci injekčních drog. Jak analgetika, tak substituční látky jsou definovány jako rostoucí problém v některých eh, oblastech. Pozitivně úroveň lé, poskytování léčby u uživatelů opioidů je pozorodná. Polovina této skupiny dostává substituční léčbu, avšak eh, pokrytí se velmi liší v jednotlivých státech a je nízké, zejména v některých východních členských státech. Trh s heroidem ukazuje známky nestability. Některé země zažívají nedostatek heroinu na konci roku 2010 a začátku roku 2011. Avšak eh, to se jeví jako dočasný nedostatek. Možným vysvětlením je nedostatek pěstování opia v Afganistánu a diverze heroinu z trhu v Ázii. Avšak některé významné úspěchy plynou ze spolupráce mezi tureckými a evropskými policiemi a tyto úspěchy zúraznují význam koordinované akce proti pašování drog. Odhadujeme, že mezi 10 a 20 tisíci pravidelných uživatelů opiody umírá každý rok v Evropě. To riziko smrti je mnohem vyšší než u je desetkrát až dvacetkrát vyšší než u jejich eh, dalších uživatelů. A většina obětí jsou muži, kteří užívají heroin v polovině 30. let. Řada z těchto umrtí eh, zejména dochází k eh, zpředávkování počtu 7,5 tisíce ročně. V posledním desetiletí jsme udělali pokrok při řešení infekce HIV mezi uživateli drog. Nezapomínám, že každoročně přes 2000 Umrtí z důvodu HIV AIDS nastává u uživatelů injekčních drog. V, ev- během, v Evropě drogové služby jsou pod tlakem a prevence HIV není, nemá vždy politickou prioritu, kterou měla v minulosti. Za druhé, víme, že epidemie HIV představuje závažný problém veřejného zdraví v řadě zemí sousedících z EU. Rostoucí migrace z těchto regionů do členských států EU e vytváří tlak na již vypjaté poskytování služeb. V některých členských státech jsme svědky mimořádných okolností, které vytvářejí podmínky pro takzvanou dokonalou bouři s rychlým šířením infekcí souvisejících s užíváním HIV do zranitelných společenství. Letos v červenci v Řecko zaznamenalo místní nárůst infekcí HIV a znepokojivá data přicházejí i z celé řady zemí, například z Rumunska. Pohovořme nyní o nejběžnější zakázané droze v Evropě, kanabisu, s odhadovaným počtem 22,5 milionů uživatelů. Můžeme být opatrně optimističtí, protože poslední průzkumy ukazují, že trendy používání jsou stabilní, případně klesající v řadě zemí. S tím, že musíme i nadále být pozorní, zejména u mladých mužů, kteří užívají dlouhodobě denně tuto látku a zažívají a jsou více vystaveni problémům než další uživatelé. A tady chci poznamenat, že i nadále zaznamenáváme nárůst jedinců, kteří vyžadují pomoc z hlediska užívání kanabisu. Víme, že politika kanabisu je velmi diskutovaným tématem. Otázkou je, do jaké míry Politické volby ovlivňují užívání. Výsledky našich nových analýz jsou výzvou z tohoto hlediska, protože neexistují jasné důkazy, že pokles či nárůst trestů má přímý dopad na úroveň užívání kanabisu. Minimálně ne v krátkodobě. Zdá se, že se jedná o složitější faktory, které zde fungují a proto si myslím, že je na čase, abychom sofistikovaněji uvažovali o optimálních reakcích na užívání nejběžnější zakázané drogy. Prevence se soustředuje na společenské normy a na podporu komunity. A to představuje slibný aspekt. Výroba kanabisu v hranicích Evropské unie je také rostoucím zdrojem obav. V roce 2009 přes 1,4 milionu rostlin kanabisu byly zabaveny v Evropě a domácí pěstování kanabisu představuje významný podíl 100 tun eh, rostlinného kanabisu, který je zaben každý, každým rokem. Výhoda pěstování kanabisu v, na vlastním trhu je zjevná. A často se tak děje v rezenčních čtvrtích. V posledním desetiletí kokain se ukazuje jako nejběžněji používaná stimulující droga v Evropě. Odhadujeme, že asi 4 miliony dospělých v Evropě používá kokain. A vysoká úroveň užívání se zjišťuje málo zemích. Nová data naznačují, že dochází k vrcholu prevalence v některých zemích a poslední průzkumy ukazují pokles. Dodávky, údaje o dodávkách jsou méně zřejmé počet zabavených eh, zásilek neustále narůstá. Pašeráci kokainu se neustále přizpůsobují kontrolních na Používání pašování z západní Afriky klesá, aktivita na východu Evropy však narůstá. V posledním roce přes 2,5 milionu Evropanů požívalo extázy po řadu let jsme zaznamenávali celkový pokles obsahu MDA v tabletách extáze, což je aktivní látka u extáze, a došlo také k nedostatku dodávek hlavního prekurzoru PMK. Tablety extáze často obsahují další drogy, jako jsou amfetamíny a piperazin. Avšak dostupnost MDMA opět narůstá a mohlo by to vést k, zájem, k rostoucímu zájmu o tuto drogu. V roce 2010 Rekordní počet 41 nových eh, látek bylo zaznamenáno v Evropském systému včasného varování, který organizujeme spolu s Europolem. V roce 2011 jsme zaznamenali 39 nových látek. Vidíme, že nové látky a výrobky jsou neustále vypouštěny na trh. Internet je hlavním zdrojem pro tyto dodávky. Předběžné výsledky našeho průzkumu pro 2011 identifikoval přes 600 obchodu online, který prodává psychoaktivní látky v Evropské unii. V loňském roce naše agentura provadla vyhodnocení rizika mefedronu a výsledek, výsledkem bylo rozhodnutí rady kontrolovat tuto látku, A v některých zemích existují náznaky, že mefedron je nyní etablovaným produktem na trhu nelegálních drog. Důsledkem toho je složitost celé situace a objevuje se celá řada nekontrolovaných psychoaktivních látek a to je rostoucí výzva pro současné modely řešení drogové situace v Evropě i jinde. Před závěrem bych chtěl říct několik slov o problematické ekonomické situaci řady členských států. Víme ze minulé zkušenosti, že v období ekonomické krize vlády snižují výdaje na zdravotnictví a další sociální služby a to se děje také v oblasti drog. Zatím nejvážněji zasaženou oblastí je výzkum, prevence a sociální začlenění. V oblasti úsporných opatření je třeba více než kdy jindy důrazných informací a sledování informací o drogách. A to nám umožní vytvořit základ pro dodefinování jasných politických priorit. V loňském roce Spojené státy, Austrálie, Rusko a Organizace amerických států všechny připravily nové drogové strategie a v příštím roce skončí platnost naší současné drogové strategie v EU. Hodnocení je téměř hotové a začneme reflexi o budoucí drogové politice. V posledních 20 letech strategie EU byla hlavní silou v pozadí vyváženého přístupu, který, za který byla Evropská unie kladně hodnocena celosvětově. Postupné EU, strategie EU jsou nyní nebude nikdy závazné. A očekávám, že nová strategie EU bude impulzem pro další konver- míru konvergence. To by bylo zásadní, abychom mohli efektivně reagovat na užívání drog a jeho následky v 21. století. Dámy a pánové, seznámil jsem vás s klíčovými prvky drogové situace v Evropské unii a jak na ní reagujeme. Celá řada otázek v naší analýze 11 přispívají k našim znalostem a měnícím se trendům. Zmíním jenom jeden. Trh pro stimulantní a syntetické drogy se mění v Evropě a Bublina kokainu zdá se končí. Dochází k obratu v užívání čisté extáze a dochází k nárůstu používání těchto drog. Kromě toho nové nekontrolované syntetické látky se objevují. Řada z nich jsou stimulanty, jiné jako mefedron mají potenciál Eh, přejít z trhu legálních drog do trhu nelegálního. Já jsem si jist, že v budoucnosti zaznamenáme, že situaci, kdy syntetické drogy budou sehrávat úlohu a do značné míry naše politiky a naše reakce jsou stále připravovány na potřeby minulého desetiletí a je třeba zajistit, aby odpovídali našim současným a budoucím výzvám. Aha. Nyní řeknu několik slov o prvních reakcích na naši zprávu. Po důvěrných informacích, které jsem eh, sdělil ministrům vnitra, jsem představil 15. listopadu mezinárodním médiím zprávy a 15 členských států zorganizoval vlastní akce. Rozdali jsme do dneška 70 tisíc zpráv ve 22 jazycích a Zaznamenali jsme asi 10 tisíc stáhnutí informací z našich stránek. Pokud jde o reakci na kvalitu našich zpráv, jsem opravdu rád, že až dosud ohlasy, které jsem dostal na kvalitu, byly velmi pozitivní a jsem také rád, že uznání od expertů, od médií a některých politických představitelů a nejstahovanější informace jsou o kokainu a o nových drogách. Pokud je o pokrytí, po jednom týdnu jsme měli 14 článků, tedy písemných, ale také televizních a rozhlasových reportáží. A v loňském roce jsme se dostali na úroveň 3000 a myslím, že i letos to budou 3000 celkové, celkových informací. A zaznamenali jsme informace v členských státech, v Chorvatsku, v Turecku a 150 informací bylo zaznamenáno mimo Evropskou unii. Nejvyšší pokrytí v Unii bylo ve Spojeném království v Německu a ve Španělsku. A mimo Evropskou unii máme ohlasy z 28 zemí s vysokým pokrytím ve Spojených státech, ve Švýcarsku a v Rusku. Ale také dochází k narostu v Asii, zejména v Číně a v Latinské Americe, zejména v Argentíně a Brazílii. A to jsou takové první informace o ohlasu od eh, spuštění veřejn, veřejných informací a nyní jsem připraven odpovědět na všechny informace. Děkuji vám. No. Děkuji, pane Gaci. Nyní bychom mohli otevřít eh, nebo zahájit diskuzi, pokud se někdo hlásí. Ano, pan Tyrenda Filidis, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkovi za všechny poskytnuté informace. Jako občan Evropské unie mi dělají starosti ta čísla, která jsem si právě vyslechl. Kdybych byl ve vládě, dělal bych si ještě větší starosti. Chtěl bych se zeptat, zda vlády členských států s vámi spolupracují. A zajímalo by mne, jakou reakci vaše zpráva vyvolala u vlád, jak chtějí na tento problém reagovat. Děkuji. Děkuji, vidím, že se ještě hlásí paní Sipl. Prosím. Děkuji. Myslím si, že zpráva je velmi důležitá a poskytla nám některá čísla, která by nám měla být předmětem zamyšlení, zejména to, co se týče otázky infekcí HIV. Dobře víme, že ten tlak na veřejnosti již není tak silný, takže se tomu tolik nevěnuje a medicínský pokrok přispěje k tomu, že se celá problematika nezdá již tak naléhavou, ale máme zprávy, které svědčí o tom, že zejména u dlouhodobých pacientů máme i e, dopady, negativní dopady dlouhodobé léčby, takže si myslím, že je to téma, kterému bychom se měli věnovat a zvážit si, jakými možnými cestami bychom se měli vydat. A rovněž bych chtěla říci, že by mě zajímalo, vy jste tady hovořil o internetu, jakožto možnosti, jak e, si nakoupit drogy o internetových obchodech. A chtěla bych se zeptat, máte již nějaké přesné informace o tom, jak, v jaké míře došlo k přesunu od přímých dílerů do těch internetových obchodů a jaké konkrétní drogy jsou prodávány přes internetové obchody, jestli je tam nějaké konkrétní rozdělení podle typů drog. Děkuji a nyní má slovo paní Fajon. Děkuji, um, za uh, rys zanimivo. Děkuji. Děkuji vám za tuto podrobnou prezentaci. Měla bych dvě otázky, budou krátké. Za prvé, eh, chtěla bych se zeptat na národní strategie boji proti užívání drog. Jak mohu vidět, ve zprávě se objevilo, že některé členské státy vytvořily akční plány a strategie, zatímco jiné členské státy eh, jsou poněkud pozadu. V roce 2011 byly některé země stále pozadu v přípravě zpráv, včetně tedy mé země Slove, Slovenska. A mě by zajímalo, zda máte nějaké uh, eh, lhuty nebo možný nátlak pro to, aby členské státy své zprávy vypracovaly. A další otázka se týká kanabisu. Je to politicky citlivé téma a zároveň se jedná o nejrozšířenější nelegální drogu. Jde také o drogu, na kterou se názory lidí liší. Ve Slovensku v nedávné době proběhla konference, které se zúčastnili i mladí lidé a ti samozřejmě podporovali legalizaci marihuany. Vím, že politiky na toto téma se liší a ráda bych si vyslechla i vaše stanovisko. Jakým směrem by se měla ubírat evropská strategie v této oblasti? Pokud už se nikdo nehlásí, ano, hlásí, prosím. Pan Bronx. Já myslím, že v určitém slova smyslu nemáme jeden problém s drogami, ale několik různých problémů. Existují drogy, které ovlivňují chování, jde například o halucinogenní drogy, ty mohou vést k nárůstu eh, trestné činnosti, jiné například vedou k nebezpečím na, cest- na silnicích. Vy jste se také zmiňoval o dopadech pro zdraví a také ovlivňují trestnou činnost. Když bychom se zaměřili pouze na tu poslední, eh, na tu poslední oblast, bylo by to omezené, ale samozřejmě jsou tam různé typy dopadů a my bychom na to měli zareagovat. Když se podíváme na stranu poptávky a na stranu eh, nabídky, pokud je o poptávku, tam máme eh, různé způsoby, jak reagovat, například vzdělávání a tak dále, ale může existovat i, mohou existovat i konkrétní kroky. Vy jste například zmiňoval situace, eh, situaci, kdy lidé skončí ve vězení. Pokud jde o stranu poptávky, tam je nebezpečí takové, že když se zaměříte pouze na e, eh, dealery, kteří se zaměřují na malý počet eh, uživatelů a ne na ty, kteří šíří drogy ve velkém, a když se zaměříme pouze na snižování procenta šíření drogy, efekt, který to může mít, může být horší, než pokud bychom se na to vůbec nezaměřili, protože pouze dojde k tomu, že ceny drog se zvýší a tím se například zvýší i krádeže a další trestná činnost a nevyřeší se tím problém. Děkuji, myslím si, že to bude asi vše a předáme slovo zpět panu Gocovi, aby odpověděl na otázky, které zazněly. Ano, děkuji. Děkuji vám za všechny zajímavé otázky. Myslím, že první otázka zněla, do jaké míry s námi vlády spolupracují, tedy s EMCDDA. A k tomu musím říct, že naše ředitelství, řídící orgán agentury, se skládá ze zástupců vlád. To, známá, to znamená, že zástupce vlád máme dokonce přímo v agentuře, a to na stále bázi. Vlády s námi spolupracují, například se rozhodují, rozhodují o pracovním programu, rozhodují o tom, na jaké přesné témata se úzce zaměříme. Chtěl bych také říci, že naše agentura nemá žádný politický mandát, jsme informační agenturou, poskytujeme informace a z toho tedy musíme vyvodit i důsledky. Důsledky vyvozují politikové. Nicméně máme i pravidelné návštěvy ze strany vlád, například dnes budeme mít významnou delegaci z britského parlamentu, to je významná událost EMCDDA. Takže máme různé návštěvy, ti k nám přicházejí, často nám kladou konkrétní otázky, jaká je situace v Evropě a tak dále. Delegace ze Spojeného království má v plánu vytvořit své vlastní stanovisko o tom, jak ovlivnit drogovou strategii, kterou bude vytvářet Rada ve spolupráci s komisí v nadcházejících měsících. Takže my, na nás není eh, vyvíjen žádný přímý tlak ze strany vlád. Dále k tomu, co říkala kolegyně je to například eh, samozřejmě naprosto správné, ten tlak veřejnosti prostě zmizel, není to už tak důležité téma a v některých oblastech opravdu zaznamenáme nárůst infikovaných virem HIV. Já sám bych eh, se tady zaměřil na, ten, na tu část těch eh, infekom, lidí, kteří se tady nakazí tím, že to souvisí s drogami, nakazí se virem HIV. A chci říct si, samozřejmě ta situace je znepokojivá, zejména v Řecku, protože Řecko byla země, která měla tradičně velice nízkou míru nakažených eh, virem HIV a nyní v oblastech, kde je eh, velký počet migrantů, došlo k nárůstu míry nakažených. Já tedy nechci tady říkat, že migrace vede k nárůstu míry nakažených, to jistě ne, ale vidíme, co se děje, když eh, na určitém místě je najednou více lidí a e, odpovídající služby musí pracovat nad svým limitem, protože musí zvládat e, velký počet dalších lidí, kteří potřebují pomoc. A to je přesně to, k čemu v Řecku došlo. Komise DG Sanko momentálně vypracovává varování, které se týká tématu HIV. My jsme to, k tomu samozřejmě přispěli. A zejména agentura pro přenositelné choroby se tomu také věnovala a mám pocit, že to bude ve středu. Že ve středu či ve čtvrtek tedy příští týden, komise zveřejní toto vařování a toto varování se bude právě týkat například situace v Rumunsku, rovněž situace v Bulharsku. A to právě proto, protože existuje stále větší počet lidí, či migrantů, kteří se obracejí na kontaktní místa a ty již opravdu pracují nad svým limitem. Otázka, které drogy se přesně prodávají přes internet. Já jsem řekl, že v našem eh, poslední zprávě zmiňujeme asi 600 eh, internetových obchodů. Ty nutně nesídlí v Evropě, ale dodávají do Evropy. My jsme tedy identifikovali 600 obchodů, bylo to v 17 jazycích. A chci říci, že v eh, té zprávě, ta se týká ledna, já jsem tady hovořil ovšem o červenci a co se týče těch drog, tak to vypadá takto. Internetoví obchodníci se snaží se pohybovat na pokraji mezi legálními a nelegální oblastí. Tedy klasické drogy, jako je heroin a kokain, tam nenabízejí, ale co si tam můžete koupit? Veškeré typy chemických látek, nových drog. Například minulý rok jsme měli ten fenomén Spice, to existuje i Nadále jsou to ty syntetické kanabi, kanabi, kanabioidy. Všechny tyto drahy jsou tímto způsobem prodávány a internetoví obchodníci se snaží chránit tak, že částečně mají na svých stránkách varování v tom smyslu, že ty látky mohou být nebezpečné, či tam mají link na jinou internetovou stránku, například veřejnou, kde to varování je rovněž občazeno, ale je natolik komplikované, že běžný uživatel drog je v podstatě vůbec nepochopí ale opravdu jedná se zejména o syntetické drogy, které se neustále mění, neustále dále vyvíjí, neustále přicházejí nové na trh a existuje tam velká šedá zóna, eh, která se týká tedy legálních drog, nelegálních drog, dopingových substancí, léků, potravinových doplňků. Je to opravdu velká šedá zóna, která tam vznikla. A zde je důležité, abychom tam zapojili ochranu spotřebitele, protože na těchto látkách samozřejmě přesně nestojí to, co je uvnitř a nějaké varování. A teď k otázce paní Fajon. Národní strategie. Pokud je o národní strategické plány, to není zase tak velký problém. Je totiž fakt, že mnohé strategie a akční plány byly vytvářeny zároveň a nyní postupně eh, vyprší. Nyní tedy všechny členské státy vypracovávají národní strategie a akční plány, takže já předpokládám, že asi za rok bude situace taková, jaká byla v minulosti. Ve všech členských státech, kromě jednoho, byly strategie nebo akční plány formálně přijaty a jedinou zemí, která nemá formálně přijatý takovýto plán, je Rakousko ale mohu říci, že se nejedná o velký problém. Rakousko totiž má regionální tak, strategie tohoto typu a také národní koordinaci, která vše koordinuje. Takže neříkám, že Rakousko vlastně nemá strategii, protože ve všech rakouských regionech takovéto strategie existují a zároveň se to koordinuje na státní úrovni. Nicméně neexistuje jedna formalizovaná národní strategie. Dále pokud jde o typy nátlaku na vlády, my nemáme bohužel takovou takovou to možnost. Naší zbraní je poskytování informací. My vždy můžeme říct, jak situace vypadá, ale nemáme žádnou možnost vyvíjet nátlak na nikoho. Myslím, že to je něco, v čem má komise větší pravomoci než my, protože politiky nebo tato problematika spočívá na komisi. Pokud jde o kanabis, mladí lidé ve Slovensku i jinde podporují legalizaci této drogy. A již to, že podporuji legalizaci, je podle mého názoru pokrokem. Kanabis je prozatím nelegální ve všech členských státech EU. A pokud vás zajímá můj názor, moj, mojí prací vlastně není dávat vám můj názor. Možná si o tom můžeme popovídat při pivu. Ale mohu k tomu říct si následující. Možná by vás zajímalo přečíst si, pokud jste tak ještě neučinili, zprávu eh, globálního orgánu, který vytvořil Ban Ki-moon a které se účastní mnohé, mnozí šéfové států a vlád. Tento orgán před několika týdny zveřejnil zprávu, a v té se jasně píše, že bychom se měli zamyslet nad všemi aspekty. Měli bychom vše zohlednit. A já si myslím, že ideologická debata již skončila. Někdy se vyskytují určité prvky této ideologické debaty, ale celkově již neprobíhá a já vždy politikům navrhuji, aby zohlednili vše, všechny aspekty, aby se zaměřili na všechny možnosti, které mají před sebou a zabývali se tím, co by mohlo být prospěšné. Nicméně já osobně si myslím, že bych se k tomu neměl vyjadřovat. Dále od dalšího kolegy jsem nezaznamenal žádnou otázku, ale pokud je o vaše prohlášení, mohu s tím souhlasit. Děkuji. Děkuji, děkujeme, pane Goci. Postupujeme přesně podle uh, programu. My vám tedy děkujeme za prezentaci, děkujeme panu řediteli uh, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Ještě jednou děkuji a přejeme vám hodně úspěchu. Děkujeme za návštěvu. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ten se týká změny nařízení Rady, eh, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Tuto zprávu vypracovává pan eh, Demera. Týká se to nových ustanovení ohledně víz. Jde o dočasné eh, zrušení bezvízového styku se třetími zeměmi. Předáme tedy slovo panu Demerovi a poté dále zástupci komise a polskému předsednictví, které mám pocit je také v sále. Chtěl bych oznámit, že po eh, té, co prodáme následující bod, ne tento, ale bod číslo 6, bude probíhat hlasování. Chtěl bych vám to připomenout. Takže prosím, nachystejte si elektronické karty tak, abychom mohli hlasovat elektronicky. Ti z vás, kteří tyto karty nemají, prosím, dejte si pro ně poslat. Takže nyní na 10 minut předávám slovo kolegyni. Prosím, můžete předsedat tomuto bodu paní Sofie Invel, protože já mám jiné závazky, kterými se teď musím zabývat. Takže děkuji vám a za 10 minut se vrátím. Prosím. Um, ano, dobré dopoledne, já nejsem úplně připravená. Myslím, že tedy přistoupíme k prezentaci. Předám slovo panu zpravodaji, panu Demerovi. Bien, pues, buenos días y muchas gracias. Děkuji, dobrý den. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Začnu tímto. Nejdříve bych chtěl velmi poděkovat všem kolegům poslancům zejména stínovým zpravodajům, rovněž poslancům zde ve výboru a také zástupcům rady. Všichni byli velice ochotní, měli jsme dobrou spolupráci a do dnešního dne jsme velice dobře spolupracovali na změně nařízení ES číslo 539 lomeno 2001. Je to po čtvrté, kdy hovoříme o tomto návrhu nařízení, o této změně, ale nyní poprvé eh, uslyšíte zcela jasně mé mínění na tuto věc. 20.10. se konala schůzka s pravodají s radou a komisí. Zde jsme velice detailně zanalizovali, jak vypadá současná situace ohledně různých otázek, které se týkají tohoto nařízení. Paní Fajon, předsedkyně, přerušuje, existuje nějaký problém se tlumečením? Můžete, funguje německé přetlumočení? Ano, francouzské rovněž? pravděpodobně tam došlo k nějakému problému. Tedy, jak jsem řekl, 20.10. jsem poprosil své kolegy, které se již věňovaly pozměňovacím návrhům, aby mi pomohli v této práce a e, už se se mnou spolupracovali. S radou, s polským předsednictvím a s komisí jsme se tady setkávali. A já bych nyní přišla s takovým návrhem. Máme tři návrhy na pozměňování pozměňovacích návrhů. Jeden návrh je druhého, to by bylo příliš brzy, takže nejlepší by bylo, kdybychom tam měli 5. či 6. jako lhůtu pro pozměňovací návrhy. My je 40 dnů na těch pozměňovacích návrzích pracujeme, to je třeba si uvědomit. A rovněž je důležité, abychom měli překlady pozměňovacích návrhů ještě před zimní přestávkou. Návrh komise je návrh, který je velice technický a je tam samozřejmě i jasný politický profil. Nazývá se to ochranná doložka, já si myslím, že to je nevhodný název, protože jedná se to o otázky vzájemnosti, to je také velice důležitá věc. Ten v mé zprávě předkládám 12 pozměňovacích návrhů a já bych to tady po pořádku prošel. Pozměňovací návrh číslo 1. Na tomto místě bych chtěl změnit ten název ochranná doložka nebo to zrušit. Protože o co vlastně jde? Jde o doložku nebo o mechanismus pozastavení a proto je název ochrana doložka zavádějící. Měli bychom to nazvat mechanismus pro rychlé pozastavení. Poslední návrh číslo jedna je v podstatě to tež, tedy dvojka je to tež co jednička, číslo tři to je politické prohlášení, jedná se o doporučení komise a tady je důležité, aby i parlament se jasně vyjádřil. Jde rovněž o to, že chceme, aby od začátku v rámci celého procesu byl do toho zapojen parlament, aby tedy byl zapojen i do procesu projednávání na výborech. Je důležité, aby parlament byl od začátku u toho. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Tam eh, se Tématem je tedy příslušnost a soudnictví podle Lisabonské smlouvy. Číslo 5. Tam je tématem koherence. 8.3.2005 jsme přijali prohlášení Evropského parlamentu, kde vyzýváme komisi, aby přistoupila ke změně současného mechanismu vzájemnosti v oblasti víz. To si myslím je velice jasná záležitost. Pak číslo 6. E, to jsou mechanismy, které jsou důležité pro uh, onu již změněnou vzájemnost. Poznávací návrh číslo 7. Tam jde o závazky, které vyplývají z mezinárodních dohod a o možnosti pro členské státy aby mohli výjmout z povinnosti určité poskytovatele služeb. Zde má být tedy zrušen odkaz na příslušníky, státní příslušníky třetích zemí. Jde tedy o to, a týká se to tedy eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tímto způsobem vlastně se vyhneme k tomu, abychom museli znovu měnit nařízení v případě, že dojde k určitým nepředpokládaným situacím. Samozřejmě mám na mysli Turecko. Poslanecí návrh číslo 8, tam je to zcela jasné. Jedná se tam o slovo cestovní doklady. Cestovní doklady, co je tím myšlenou propustky, diplomatické pasy a tak dále přesně tak, eh, jak je to běžné v současné době. Jde tam tedy o ten výraz cestovní doklady, zahrnuje to veškeré možné typy různých dokladů. Číslo 9. Je důležité si ujasnit, že posádky vzdušních plavidel jsou vyňaty, ale pouze v případě, že jsou ve službě, pouze v tomto případě, když tedy vykonávají svou službu. Pozměňovací návrhy 10 a 11, to je rovněž velmi důležité. To bylo vlastně jakým spouštěcím mechanismem mm, celého procesu. Číslo 9 je velice komplikované. Tam jde o zavedení opravdého plnohodnotného mechanismu vzájemnosti a to v případech, kdy Evropská komise nedokáže zajistit pomocí diplomatických postupů to, že určitá země které zavedla eh, dočasnou vízovou povinnost pro občany EU, že tedy to, o toho musí opustit. Takovým dobrým příkladem je Kanada. Kanada znovu zavedla vízovou povinnost pro české občany a e, vlastně komise nebyla schotná, jak si přimět Kanadu, aby od tohoto odstoupila. Zde je tedy důležité, aby jsme měli takový mechanismus, který Evropské unii umožní reagovat, pokud ne automaticky, tak rychle, a to tedy v případech nedodržení zásady vzájemnosti. Aby tedy zde byla určitá možnost pro vyjednávání mezi komisí a dotyčným státem. Důležité je, aby komise eh, informovala parlament a radu po uplynutí této vyjednávací doby a po, pokud nedojde k dosažení kompromisu třetí zemí pro uplynutí této doby, tak je nutné přistoupit k Eh, návrhu na pozastavení osvobození od vízové povinnosti a eh, potom o tomto návrhu musí rozhodnout a rada a parlament. To je na místo důležité. Eh, nesmí to být ovšem právo na iniciativu ze strany komise. Komise může vždy předložit návrh na změnu, která se bude týkat příloh na řízení 539 lomeno 2001. V těch přílohách jsou seznamy třetích zemí, které podléhají či nepodléhají vízové povinnosti. A nyní máme pozměňovací návrh číslo 11, Co bych také rád velice detailně zde vyložil. Tam jde o přepracovávání mechanismu pozastavení zrušení vízové povinnosti. Jak jsem již říkal, komise to nazývá ochraná doložka. Všem jde tedy opravdu o mezost mechanismus pozastavení. A je třeba to mít tedy jasně sformulováno, protože se to týká velkého počtu. A zde je důležité, aby ten mechanismus fungoval podle procentuálního nárůstu stanoveného v návrhu změny řízení 539 2011. To je velice důležitá věc. Ale nesmí to být automatické. Komise musí v souladu s každým jednotlivým případem toto zvážit. Tady čísla samotná jsou jednou částí, ale eh, bude se rozhodovat podle konkrétních zpráv, které vypracuje komise. Takže eh, procentní nárůst bude jakýmsi podnětem k tomu, aby se zahájilo odpovídající řízení ale eh, ten nárůst sám o sobě nevede k tomu, že by automaticky došlo potom k pozastavení. A zde je důležité, aby parlament dostal i hned informaci, pokud dojde ze strany členského státu mm, k návrhu na pozastavení. A chci říci, parlament musí být do celé věci po zapojen, musí být zapojen do projednávání ve výborech jakýmkoliv způsobem, i kdyby to mělo být pouze ve funkci hosta. To je navíc důležité. Postup nám ve výborech eh, tímto samozřejmě nemá být narušen, eh, to ne. Je prostě důležité, aby parlament mohl plně využívat svých kompetencí, které mu poskytuje Lisabonská smlouva a je důležité, aby se to celé dělalo v rámci procesu spoluhozhodování A jsme na závěr číslo 15, pozměňovací návrh. Zde je i nadále možnost udělit výjimku pro záchranné akce. Například eh, posádka od záchranného vrtulníku ne, nebude potřebovat výzum, pokud ten vrtulník, který eh, bude součástí záchranné akce v rámci určitých katastrof. A pak bych rád zmínil pozměňovací návrh z výboru AFET. Eh, zde je návrh, abychom eh, zohlednili zprávu SVČ dříve, než budeme aktivovat tu takzvanou doložku pozastavení, protože tato doložka pozastavení samozřejmě může mít dopad na vnější vztahy Evropské unie. Znamená to tedy, že případ od případu bychom měli buď zprávu od Frontexu či od Europolu, rovněž e, zprávu od eh, agentury pro azyl a ne, případně i zprávu od SVČ. Děkuji, to bylo z mé strany včera. Děkuji zpravodaj. Nyní vyzvu Evropskou komisi pana de Kostra. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji za zprávu, která zasazuje změny nařízení 539 a naší společné výzové politiky navržené komisí oprávněně do obecného kontextu vnějších vztahů Evropské unie. A v tomto návrhu komise je několik změn, které můžeme hodnotit jako technické, ale jsou tam také změny, které skutečně mohou mít významný dopad na vnější vztahy Unie. A v tomto vystoupení bych chtěl se především soustředit na nejdůležitější body. Na pozměňovací návrhy týkající se ochrany ložky a také mechanismu pro přerušení u tohoto mechanismu a zásadu reciprocity. Obecně komise je spokojena s návrhem a pozměňovacími návrhy. Máme za to, že většina pozměňovacích návrhů jsou v souladu se zásadami, které jsou v pozadí návrhu komise, ale dochází v některých věcech ke zlepšení. Výjimkou jsou snad pozměňovací návrhy týkající se mechanismu reciprocity, ale k tomu se ještě vrátím. Co se týče některých pozměňovacích návrhů spíše odborného charakteru, jako je výjimka pro civilní posádky letadel, tady jsme připraveni souhlasit s pozměňovacím návrhem, který má upřesnit, že tato výjimka se týká pouze situace, kdy tyto členové posádky pracují a ne když odjíždějí na dovolenou. To je upřesnění, které však odpovídá beze zbytku představám komise. Pokud jde o ochranou doložku a suspenzivního mechanismu u víz, abych, abychom reagovali na naléhavé krizové situace, komise navrhla využít postup komitologie pro případné schválení rozhodnutí, které přerušuje výjimku z vízové povinnosti u třetí země. Pro nás to je jediný postup, který umožňuje rychlou reakci. Samozřejmě, pokud chceme postupovat v rámci komitologie, je třeba, aby kritéria, která umožňují spustit tento postup, byla jasně definována, aby neexistovala kritéria příliš nejasná, která poskytnou manévrovací prostor členským státům pro spuštění mechanismu. A pro komisi, kdyby komise měla rozhodnout, zda je třeba či nikoli přerušit výjimku z vizové povinnosti. A proto komise ve svém návrhu stanovila kritéria, dokonce matematická, která neponechávají volnost. A předsednictví nám zřejmě vysvětlí za několik chvil, že na radě jsou členské státy spíše pro nejasnější kritéria, která ponechají větší pružnost. S tím, že tato kritéria jsou posuzována komisí když se připravuje právě rozhodnutí o přerušení výjimky z vizové povinnosti. Komise si poznamenala pozměňovací návrhy zpravodaje, který nadále pracuje s přesnými kritérii, ale v následujících týdnech určitě ještě proběhnou četné diskuse mezi parlamentem a radou a komise bude moci upravit své stanovisko podle stanovisek, která byla vyjádřena oběma institucemi. Pokud jde o mechanismus reciprocity, komise navrhla změnu stávajícího mechanismu v jedné jiné věci, to je uvést to do souladu s Lisabonskou smlouvou. Ale komise také od začátku tvrdila, že je připravena naslouchat případným návrhům zlepšení tohoto mechanismu. A všem návrhům, které by zefektivnily stávající mechanismus. A právě v tomto kontextu my jsme připraveni zkoumat návrhy zpravodaje. Samozřejmě by bylo třeba zajistit, že tyto změny bude tedy v institucionálním eh, rámci dle smlouvy, ale tady bude možné ještě prohloubit diskusy. A návrh zpravodaje, abychom komisi uložili povinnost po 90 dnech od zveřejnění informace v případě reciprocity předložit návrh, který by se týkal přerušení výjimky z vizové povinnosti, to se nám nezdá v souladu s výlučným právem iniciativy komise. Nenechá to jakýkoliv prostor pro komisi představit ano či ne takový návrh. A prozatím je to bod, kde si klademe určité otázky. U této části pozměňovacího návrhu zpravodaje. Chci připomenout, že od začátku komise to dělá, že to je velmi citlivé politické téma a je třeba také se zabývat tím, jak vést rozpravu s parlamentem, když nastávají tyto problémy. A tady se vrací eh, k ochranné doložce. A to platí pro oba případy. Ochranná doložka se týká případné účasti parlamentu v rámci komitologie. A to vyvolá drobný problém. My jsme připraveni více zapojit parlament, ale třeba dodržovat pravidla pro komitologii tak, jak byla dohodnuta mezi institucemi. Tolik, paní předsedkyně, zásadní první reakce na předložené pozměňovací návody a jsme samozřejmě připraveni poskytnout další vysvětlení u konkrétních věcí. A nyní předávám předsednictví zpátky panu předsedovi. Yes. I thank you so much to the vice chair, Mrs. Sophie Enfield, who has helped me out for this other... Děkuji. Paní místopředsedkyně mi pomohla. A nyní dáme slovo předsednictví rady pan Filip Jažinský. Prosím. Dobré ráno, dobré ráno, pane předsedo, dámy a pánové. Nevěřím tomu, že by v pracovní skupině pro víza bylo něco důležitějšího na stole. A musím být zcela upřímný s členy výboru LIBE. Již předtím se nám podařilo přečíst text názoru zpravodaje. Už jsme vlastně na každém zasedání pracovní skupiny víza jsme informovali delegace a sdělovali jsme, jaké jsou předběžné názory členů výboru Libe k této věci. A mohu vás ujistit, a mohu to také dokázat na základě dokumentace, že členové pracovní skupiny Víza byli velmi zaujati tím, jak nalézt správnou rovnováhu mezi názory parlamentu a rady. A v tomto smyslu musím říci, že jsem velmi vděčný za spolupráci s panem Diezem Demerou a za otevřenost, kterou eh, prokázal vůči nám, protože jsme se rozhodli přistoupit k parlamentu co možná nejrychleji v celém procesu, co nejdříve, abychom se seznámili s názory. A jsem přesvědčen, že existuje podstatná vyhlídka na nalezení řešení. A když tu zprávu pana Demery vidím zde jasně, že je tu jenom několik bodů, které potřebují vyjasnění. Ale především jsem velmi rád, že mohu říci, ale skutečně chci říci, že členové pracovní skupiny víza na radě jasně rozumí tomu, že když někdo hovoří o ochranné doložce, o přerušující mechanismu, musí to být jasně formulováno. A i v současných okolnostech, kdybychom uvedli v život takový nástroj, tak i dnes se potvrzuje, že je třeba, aby to bylo v nařízení takovým způsobem, který nebude automatický a nebude diskriminující. A to je jasná schoda. Nikdo v radě netvrdí něco jiného. Nicméně hlavním problémem, a musím říci, že se soustředím na mechanismus přerušení, ty ostatní body jsou příliš eh, rozsáhlé a možná s výjimkou diskuse o reciprocitě, k tomu jsme se ještě nedostali, na to, se, na to si připravené odpovědi, ale u tohoto mechanismu chci říct něco jasně. Pokud bychom měli aplikovat důsledně matematický přístup na tak politické rozhodnutí a tak významné rozhodnutí, tak bychom se ocitli na matematické úrovni univerzitní a neporozuměli bychom složitosti a komplexnosti celé záležitosti. A proto rada navrhuje zachovat procenta jako podpůrný nástroj pro vyhodnocení situace. A rada navrhuje následující. Dát pravomoc komisi, aby komise vyhodnotila podrobnou informaci od členského státu, který má problémy, abychom zjistili, zda notifikace členským státem je skutečně oprávněná. A potom, pokud proběhne ta notifikace, tak by už, kdyby jed, jeden konkrétní žadatel o, o azyl by nebyl posuzován čistě matematicky, a to je důvod, proč v druhé fázi toho procesu chceme, aby se komise soustředila na různá, různé informace od zpráv Vontek, zprávy JASY a případně i informací Europolu. S tím, že to není podmíněno pouze odkazem na organizovaný zločin, ale je třeba to skutečně zavést do první části toho mechanismu. Mé hlavní sdělení pro výbor Libe je prozatím, že skutečně tu jasný postoj není možné používat stejná kritéria, když hodnotíme situaci Německa a Lucemburska. Není možné používat stejná kritéria, když aplikujeme tato ustanovení třetí zemi, protože se ty země liší. A my navrhujeme skutečně tlačit komisi, aby projevila větší aktivitu, aby se tím zabývala a neaplikovala pouze matematické vzorce. A věřím, že tento politický přístup skutečně nebude pro vás znamenat, dámy a pánové, že bychom chtěli, aby tento proces byl pružnější. Tak tomu není. My chceme, aby ten proces byl prostě efektivní. Děkuji. now we... Děkuji vám. Nyní se obracím na členy výboru Libe. Začneme paní Fajon vy jste stínovou zpravodajkou, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji, kolegovi Demerovi a také radě a komisi. Děkuji i ostatním stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Nejprve bych chtěla poznamenat, že tento návrh mne velmi potěšil. Domnívám se, že pozměňovací návrhy jsou velmi dobré a vylepšují původní text. Myslím si, že se nám podařilo, že se nám nakonec podaří nalézt vhodné řešení. Pokud je o lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, já bych navrhovala 5. až 6. prosince, protože 2. prosince to bude už tento týden a musíme také zohlednit to, že všichni máme své závazky. Já například mám poslední, se věnuji volební kampani ve Slovensku, je to poslední týden, takže z toho důvodu navrhuji příští týden. Domnívám se, že to ale nebude pro nikoho problematické. Máme zde řadu pozměňovacích návrhů a já bych se zmínila o některých z nich. Za prvé, pokud jde o bezpečnostní doložku, já se domnívám, že ten název, jméno není vhodné a měli bychom to nazývat například mechanismus pozastavení. To by bylo vhodnější. Dále si myslím, že pro komisi i radu by to mělo být přijatelné. My v Evropském parlamentu jsme se už v minulosti na toto zaměřili a Evropský parlament by to mohl podpořit. Já bych chtěla poprosit komisi, aby podpořila tento postup, aby podpořila to, že parlament bude mít eh, větší úlohu i v, kom- v komitologii. Já jsem byla stínovou zpravodajkou a podařilo se nám získat eh, velkou podporu v Evropském parlamentu v tom, aby parlament mohl předkládat své návrhy ještě předtím, než bude vydáno eh, rozhodnutí komise. Samozřejmě nechceme nějak narušovat postup komitologie. A pokud jde o jaké potenciální problematické situace v členských státech, Evropský parlament by o tom měl být uvědoměn a měl by mít možnost účastnit se tohoto procesu od začátku až do konce. Pokud je o mechanismus vzájemnosti, s tím samozřejmě musím souhlasit. Souhlasím s tím, že členské státy by měla, měly mít stejná práva a musím tedy tento mechanismus podpořit. Zároveň bychom se měli snažit tento aspekt co nejlépe vylepšit, tak abychom mohli nalézt společnou shodu zároveň s komisí a radou. Já si myslím, že nejdůležitější jsou zde čísla. Možná s tím nebudete souhlasit. Ale navzdory všemu bych uvítala návrh ze strany rady. Myslíme si, že by se to možná nemělo stát rozhodujícím eh, kritériem Výbor pro zahraniční záležitosti se vyjádřil v tom smyslu, že bychom měli vypustit procenta a možná bychom tam měli říci pouze náhodný nebo výjimečný nárůst eh, počtu žadatelů o azyl, což by mělo velký dopad na celkovou situaci, na situaci, která se týma, týká imigrace v dané zemi. Nemělo by se to týkat pouze eh, předchozí poloviny roku, ale předchozího celého roku. Já tedy myslím, že ta čísla by tam neměla být úplně rozhodující. A já myslím, že i rada se vyjadřovala v tom smyslu, že komise by se měla zaměřit i na jiné mechanismy. Jinak by bylo obtížné zabránit tomu, že nové nařízení bude využíváno pouze matematicky a ta čísla by hrála mnohem větší úlohu, než se to na začátku může zdát. A dále v zásadě mohu podpořit návrh zpravodaje. Já například nebudu předkládat žádné další pozměňovací návrhy a myslím si, že nakonec se nám podaří nalézt eh, vhodnou rovnováhu mezi všemi institucemi tak, aby tento mechanismus byl pro všechny členské státy prospěšný. Nyní stín, další stínová zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Toto je technická zpráva, která souvisí s velkými politickými zájmy a také dopady. Pravda je taková, že jako zástupci našich občanů bychom rozhodně měli chápat, jak na to občané nahlížejí. Je to velmi citlivé téma, zvláště když se jedná o cestování mimo Evropskou unii. A také pokud jde o různé obtíže. Jako osoba, která za posledních deset let vystřídala asi pět různých pasů, jsem rozhodně eh, příznivě nakloněna tomuto aspektu, nahlížím na to se zájmem. Zároveň musím říci, že ideální solidarita v rámci Evropské unie by měla být hlavní zásadou mezi námi. Nicméně, my v takovéto Evropské unii nežijeme. Doufám, že v určité fázi v budoucnu se nám toho podaří dosáhnout, ale v této fázi rozhodně neexistuje solidarita. Například, pokud jde o třetí země, které zahlíží, nahlíží na členské státy nějakým způsobem, například na členské státy Evropské unie, dochází k různému zacházení eh, se členskými státy ve vztahu se třetí zemí. Samozřejmě, solidarita také znamená, že jeden členský stát nesmí být eh, Nesmí se na ní nahlížet jinak než na ostatní členské státy Evropské unie. Nicméně, už jsem se zmiňovala o tom, že solidarita v tomto smyslu zatím ještě neexistuje a my bychom se měli snažit dělat vše, co je v našich silách, abychom zjistili, kolik se nám v reálném světě a za takovýchto okolností může podařit dosáhnout. Možná nehledě na to, že v nedávné době byla podepsána, bylo podepsáno prohlášení velkou většinou tohoto parlamentu, ve kterém se žádalo, aby byl nastolen tento princip solidarity. Vzhledem k tomu, že tato otázka je pro mnohé evropské občany tak citlivá, je mi velkým potěšením říci, že zpravodajem v, um, v tomto případě je můj přítel, pan eh, Demera, a ten je prohlášený způsobem, eh, jak na věci nahlíží, velmi rozumně. A myslím, že se nám při daných okolnostech toho může podařit hodně dosáhnout. Za dané situace se tedy omeří, omezím pouze na dvě otázky. První věc. Ráda bych pochopila, ten přechod z 50 na 60 Tedy proto, abych se mohla vyjádřit k tomu, zda 60% je nejvhodnější číslo. Takže ptám se, jaký důvod jste měli k tomu přechodu z 50 na 60%? A druhá otázka, ta souvisí s účastí Evropského parlamentu v komitologii. Opravdu by mne velmi zajímalo, jak to v praxi může fungovat. Jaký postup by platil? Protože Evropský parlament, stejně jako státní parlamenty, funguje jiným způsobem. A já se ptám, jak by situace probíhala například eh, v případě našich zelených týdnů, letní dovolené, zimní dovolené a tak dále. Takže z technického hlediska, jak by to mohlo fungovat? Dále, pokud jde o zapojení Evropského parlamentu samotného v tomto postupu, nevím. Během lhouty pro předkládání pozměňovacích návrhů se nad tím ještě zamyslím. Možná i já předložím nějaký pozměňovací návrh, který by posílil naši pozici. Děkuji vám. Děkuji. Dále pan Busutil, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit ke kolegům a poblahopřát panu Demerovi za jeho zprávu a za prezentaci pozměňovacích návrhů. Já také se domnívám, že pokud chceme, aby byl náš vízový režim eh, důvěryhodný, musíme jednat tak, aby existoval efektivní mechanismus pozastavení, který bude fungovat v případě, že dojde ke zneužití vízového, vízového režimu. Je důležité předat tento jasný politický signál také občanům. Musí pochopit, že my nesměřujeme pouze k vízové liberalizaci, což je rozhodně dobré, ale také budeme mít možnost pozastavit tuto liberalizaci v případě, že dojde ke zneužití systému. Já bych chtěl požádat o dvě vysvětlení ze strany pana zpravodaje. Chtěl bych se ho zeptat, jak na tyto dvě věci nahlíží. První otázka se týká načasování. Jaký časový harmonogram máte v plánu v případě údajného zneužití vizového režimu a také v případě efektivního rozhodnutí, které bude muset být přijato proto, aby mohl být použit mechanismus pozastavení. A druhá věc, to už zmiňoval zástupce rady. Zajímalo by mne, co si pan zpravodaj myslí o rozlišování, protože, jak zmiňoval zástupce rady, jedna věc je to, že takové zneužití se bude týkat například Lucemburska a odlišná situace bude, když eh, dojde k velkému přílivu e, přistěhovalců do Německa. Situace bude odlišná. Takže mě by zajímalo, zda situace takovéhoto zneužití země, která má pocit, že je zahlcená přistěhovalci, tedy bude tato situace zohledněna v případě využití mechanismu e, pozastavení. Děkuji. Děkuji vám. Paní Sipl. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Mám jednu velmi stručnou poznámku a je to něco, s čím jsem byla konfrontována přes několika dny a nejsem si jistá, zda je to, jedn, zda je to jeden z těch aspektů, které hrají roli při vyjednávání. A chci říci, že na jedné straně máme seznam státních příslušníků, kteří mohou přicestovat bez víza a pak máme eh, seznam takzvaných bezpečných třetích zemí či zemí původu. A úřady přímo na místě mají tento problém přicestují občané z zemí, které nepotřebují výzum a potom na konci svého pobytu si podají žádost o azyl. Pokud ta je potom odmítnuta jakožto neoprávněná, tak tam existují potíže s tím odeslat odpovídající posoby do země původu, protože ta země původu není bezpečná. Já jsem byla seznámena s tímto problémem a chtěla bych vědět, zda odpovídající aktéři mají i tuto problematiku na pořadu jednání v rámci svých vyjednávání. Děkuji a nyní pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo. My jsme zvyklí, že pan Diaz de Mara pracuje dobře, velice detailně. Z tohoto pohledu bych se chtěl soustředit na jeho pozměňovací návrh číslo 10, protože my tam přijdeme s dalším pozměňovacím návrhem. A myslím, že to je dobrým směrem. Ta otázka vzájemnosti, bylo se o tom zde hovořeno velice často. Nehovoříme o tom zde na výboru poprvé, vidíme, že to nefunguje, protože jinak by to pan zpravodaj nezmiňoval a nepřišel by s přezměňovacím návrhem. Dobrým příkladem je zde to, jak se zachovala Kanada vůči České republice. Písemné prohlášení, které bylo přijato letos a bylo, hovořilo se zde o tom již paní kolegyně Rojtová, pan Ouský, eh, pan Weber, já a ještě jeden kolega jsme to tehdy předložili a naším cílem bylo, aby komise vyvinula mechanismus, aby tedy nepodporovala bilaterální dohody, ale aby vyvinula společný unijní mechanismus, který by zaručoval, aby zde byla plná vzájemnost v otázce víz ve vztahu k třetím státům. Tehdy například došlo také k tomu, že USA eh, hrozili Rakousku, že znovu zavedou vízovou povinnost, pokud Rakousko ne eh, poskytne přístup k národní databázi otisků Prsků. Pokud tedy vízová politika se stane nátlakem pro to, aby se v jiné oblasti něco dosáhlo, tak si myslím, že to není dobrá věc a něco nefunguje. A proto my, jakožto Evropská unie, musíme opravdu ukázat, že tady jsme, pracujeme společně jako 27 členských států. Proč jsme my navrhovali, nebo co chceme navrhnout? My chceme oproti původnímu textu dokumentu, a je to směrnice z roku 2001, v roce 2001 se plánoval automatický mechanismus vzájemnosti. Tedy pokud by eh, došlo k tomu, že se jednomu státu Evropské unie odměla, nebo znovu zavedla při, vízová povinnost, tak by to vlastně muselo potom automaticky platit i opačně. To byl tedy návrh z roku 2001 a v zájemci současné situace a v zájemci vývoje v poslední době my navrhujeme, abychom tam znovu zavedli odpovídající pozměňovací návrh. My se vracíme k té lhůtě 90 let, tak jak to navrhuje pan kolega Diaz de Mera. A podle nás je smysluplné, aby komise mohla automaticky přijít s návrhem. Ale rozšířili bychom to v tom smyslu, abychom ty zkušenosti, které jsme zaznamenali v rámci balíčku pro ekonomickou zprávu, a to se týká takzvané obrácené kvalifikované většiny, abychom to tady také využili. A totiž tedy, aby to bylo takto. Pouze v případě, kdyby se kvalifikovaná většina členských států rozhodla proto ten návrh odmítnout, tak by byl odmítnutý. Či pokud by návrh odmítnul parlament v absolutní většině. V tomto případě by také návrh komise platil za odmítnutý. V jiných případech by potom to pozastavení zrušení vízové povinnosti eh, se dělo automaticky. Zejména proto, abychom ukázali třetím zemím, že Evropská unie je jednotná, že se chápe jako jednotný celek a že podporuje své členské státy i v tom případě, kdy mají bilaterální problémy s konkrétními třetími státy. Já bych byla rád, kdyby pan eh, zpravodaj eh, náš pozměňovací návrh přijal, zapracoval, samozřejmě dodáme to ještě písemně a protože budeme mít pouze jeden pozměňovací návrh, tak já bych to tady nechtěl vměšovat do debuty, kdy je třeba, aby byla lhůta pro předložení. Děkuji a nyní pan Ensiu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut raportul domnului Diaz de Děkuji. Já chci poděkovat panu Diaz Demerovi za jeho zprávu. Chci mu poděkovat za odvahu a solidaritu, kterou prokázal tím, že uvedl ve zprávě otázku mechanismu reciprocity. Komise a rada si přejí se vyhnout této otázce. A mechanismus reciprocity, který je navržen, je jasným zdokonalením oproti současnému stavu, kdy Evropská unie nemá konkrétní nástroj pro reciprocitu, kromě diplomatických cest. A jednání o vízech mohou být prováděna pouze radou a komisí a nikoli členskými státy. Praxe prokázala, že komise i rada nejsou připraveny podporovat věc členských států, pokud jde o reciprocitu víz. A je jasné, že třetí země které porušují zásadu reciprocity, by měly pochopit, že existuje společná vízová politika a občané by měli být předmětem stejného zacházení. Už si nemůžeme dovolit uh, u společné vízové politiky umožňovat diskriminaci, ke které dochází nyní. Přes 100 milionů občanů jsou méně rovní než zbývajících 400 milionů. A písemné prohlášení paní Rojtové se netýká pouze České republiky, ale také dalších čtyř členských států Rumunska, Bulharska, Polska a Kypru. Států, které nemají nárok na výzovou reciprocitu v kontextu Spojených států a Kanady. Jsem při překvapen, že zástupci Rady a komise ve svém prohlášení nepodpořili evropskou jednotu. Měli by být hlavními zastánci Evropské unie, měli by být hlavními zastánci Evropské jednoty. Proč se skláníte před třetími zeměmi? jsme překvapeni, že Evropská unie je takto potom eh, posuzována v mezinárodních vztazích. Mechanismus reciprocity zavedený panem Demerou by měl jasně odkazovat na země, které zachovávají vízovou povinnost vůči jiným státům. A já podporuji tento názor a předložím pozměňovací návrh v tomto směru. A věřím, že členové výboru a Evropského parlamentu mě podpoří, protože se zdá, že my jako Evropský parlament jsme jediní, kteří si přejí solidaritu a jednotu v Evropské unii. Paní Rojtová, máte slovo. Děkuji. Já bych tedy chtěla také velice poděkovat zpravodaji a také panu Alvarovi, eh, kteří eh, opravdu velmi eh, vážně vnímají, jak aktuální je dnes situace, pokud jde o tu vízovou reciprocitu a o solidaritu a jednotnost Unie. V sázce je to, že již 30 měsíců trvá stav, kdy komise nezastává zájmy členského státu a řeknu členských států otázce vízové reciprocity a tento návrh, který velmi děkuji zpravodaji, že tam zahrnul ten návrh, který jsem podala, a ještě ho podám ještě jednou, tak, aby skutečně bylo jasné, že není možné ustoupit od tohoto návrhu. A skutečně, tak jak řekl kolega Encius, je nutné, aby Rada, a zejména když je to polské předsednictví, chápala, že v sázce je mnohem víc. Je v sázce totiž to, že bilaterální vztahy na, narušují v podstatě jednotu v situaci, kdy navíc v rámci bilaterálních vztahů při řešení takových extrémních situací, jako dneska existuje mezi Kanadou a Českou republikou a dalšími zeměmi, takže v podstatě ukazuje na neschopnost Evropské unie tu odpovědnost, kterou na sebe vzala přenesením pravomocí od členských států, že ji není schopna díky netečnosti do určité míry Evropské komise nebo některého z komisařů prostě řešit. Eh, druhou tou otázkou, na kterou chci upozornit, je fakt, že to není jenom otázka Kanady nebo Spojených států, ale že například eh, vůči eh, Spojeným státům emirátským mají staré členské státy hm, bezvízovou povinnost, stejně tak jako mají bezvízovou povinnost při vstupu do Evropské unie občané těchto států, ale všechny nové členské státy tu vízovou povinnost mají. A že to je prostě další problém, který by mohl tady ten paragraf 10 do určité míry řešit a musíme ale i předtím už přece řešit a hledat nějaké řešení. Jak je možné, že komise napsala nebo reagovala dokonce na, tu, eh, na to prohlášení přijaté nadpoloviční většinou poslanců tak nesmyslně a liknavě a po dvou urgencích? Prostě tady skutečně něco skřípe, něco tady nefunguje. Eh, já mám ehm, ještě jeden vážný problém a chtěla bych říct v této souvislosti, že čeští občané při žádosti o vízum čekají několik týdnů, tři až pět týdnů, dokonce musí dvakrát navštívit Prahu a jet přes celou republiku, aby doplnili, a teď mě kolegové poslouchejte, aby doplnili eh, výpisy ze svých účtů, což je něco, co už si vůbec neumíme představit v rámci diskuzí o o e, fungování Evropské unie při své žádosti o vízum do Kanady. A aby navíc doplnili, že nemají adoptované žádné dítě, pokud ho neuvedli v, nasnaté, e, v, to, v, té, v tom první formuláři. A na mě se obrací čeští občané, protože ví, že se tím zabývám, zda mají, zda porušili nějaké pravidlo, když neuvedli například dítě adoptované na dálku všichni víte, o co se jedná. Prostě finančně podporují nějaké dítě v rozvojové zemi, oni ho neuvedli do toho formuláře, protože ho nepovažují samozřejmě za skutečně adoptované dítě. Ale oni mají doplnit dodatečně, za skutečně nemají žádné adoptované dítě, ani neví, oni se bojí, jestli teda takovéto dítě adoptované na dálku, na které přispívají a které nikdy neviděli, eh, mají nebo nemají uvádět do žádosti, aby to vízum dostali. To je skutečně situace, která je naprosto překračující hranice fungování eh, Evropské unie v této oblasti a způsobuje hlubokou propast eh, mezi eh, lidmi, jako jsme tady my, a mezi euroskeptiky. Děkuji za pozornost. Now, let's get back to our rapport. Nyní předáme slovo zpět panu Spirodaji. Pan Diaz de Mera má slovo k tomu, aby mohl odpovědět na otázky. Omlouvám se. Další kolega se hlásí, neviděl jsem vás, takže máte slovo vy a poté pan zpravodaj. Ano, když eh, zrušíme vízovou povinnost, nebo při zrušování vízové povinnosti, vycházíme z toho, že nedojde k nárůstu nelegální migrace. Mechanismus pozastavení samozřejmě vítáme, ale nepoužije se alespoň do té doby, než dojde k nějakému nárůstu migrace. Dnes dopoledne nám bylo řečeno, že možná ani v takovém případě se nepoužije když budou mít příslušné země výrazně nižší přístup, eh, nižší eh, HDP na hlavu nebo eh, horší služby nebo menší zaměstnanost a tak dále. V tom případě určitá úroveň nelegální migrace je téměř nevyhnutelná. A já se domnívám, že víza nezabrání osobám eh, navštívit Evropu, například i za mm, legitimními cíly, studenty a tak dále. Díky vízům se pouze umožní rozlišit legitimní a nelegitimní návštěvníky Evropy. Já jsem přes léto navštívil Austrálii, musel jsem si vyřídit vízum, ale bylo to velmi jednoduché, dokonce to šlo vyřídit elektronicky. Takže cílem by mělo být eh, zrychlit a racionalizovat postup vydávání víz a ne zrušit jej pro ty země, kde existuje riziko nárůstu nelegální migrace. Dále otázka vzájemnosti. to podle mého názoru není relevantní. Právo evropských občanů eh, při právo evropských občanů navštívit eh, danou zemi nesouvisí s tím, že dojde k riziku nelegálního pobytu a překročení povoleného pobytu v této zemi. Děkuji vám, dále má slovo pan uh, Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Toto je první čtení, vlastně všichni čtou tento dokument poprvé a můžeme z toho dojít k závěru, že se nejedná pouze o technickou záležitost. Zabýváme se sice technickými záležitostmi, které ale jsou velmi politicky citlivé a abych tedy stručně odpověděl řečníkům na otázky. Myslím, že podrobněji se tomu budeme moci ještě věnovat v budoucnu. Takže za prvé, chtěl bych poděkovat komisi Děkuji komisi za vyjádřené komentáře. Komise nahlíží na zprávu a také na pozměňovací návrhy pozitivně. A došlo tedy k určitému zlepšení, pokud jde o mechanismus vzájemnosti. Dosáhli jsme dohody pro případy eh, výjimek z vízové povinnosti a pokud je o pozměňovací návrh 11, který se týká mechanismu pozastavení, tam si myslím, že by bylo dobré vyjasnit pro komisi i pro kolegy, kteří se k tomu vyjadřovali, že můj návrh se rozhodně nesnaží žádným způsobem porušit ten článek, který poskytuje právní základ pro postup komitologie. Nedochází k vůbec žádnému porušování práva komise na iniciativu, naopak. My bychom chtěli, a na to musím trvat, že poté, co jsem ve své zprávě vyjádřil dobrou vůli, my chceme, aby byl parlament pouze přítomen aby parlament mohl být přítomen při zahájení celého tohoto postupu, ale nejenom to. Také v případě, když se členské státy dozví, že se může objevit nějaký takovýto problém. Nyní k těm matematickým kritériím. Odpověděl bych také na, zároveň na otázky, které se týkaly procent. Naším cílem tomto případě je zabránit automatickému používání tohoto mechanismu a ponechání také určité flexibility. To je věc, o které se dá vyjednávat. Souhlasím s tím, že toto je otázka, na kterou si budeme muset ještě zaměřit. Mechanismus vzájemnosti je velmi dobře vysvětlen v pozměňovacím návrhu 10 a hlavním cílem je zde ponechat větší flexibilitu. Ještě jednou opakuji, že chceme komisi ponechat možnost eh, vše projednat. Zpravoda je vám k dispozici a rozhodně nám nejde o to, abychom porušovali smlouvu. Chceme pouze zajistit, že parlament se bude účastnit všech fází tohoto postupu. v některých fázích budeme mít plná práva, tak, jak je tomu na základě předpisů o spolurozhodování. Toto je rozhodně v souladu s právem Komise na iniciativu a my rozhodně respektujeme postup komitologie. Takže toto je prozatím má odpověď komisi Dál bych chtěl říci, že jsem ochoten dále spolupracovat a vyjednávat tak, aby se nám nakonec podařilo dosáhnout dohody. K tomu, co říkal pan Zinský, chtěl bych vám poděkovat. Děkuji za to, že jste připraven vyjednávat a informovat nás o tom, jak probíhají práce na tomto tématu. Toto je velmi důležité téma, kterým se zabývá pracovní skupina pro víza a delegacím již bylo poskytnuto velké množství informací. Pokud eh, skupina pro víza bude usilovat o dosažení rovnováhu, rovnováhy, v tom případě i naším cílem bude to stejné. Nicméně budeme muset zůstat v kontaktu se spravodajem, se stínovými spravodaji a radou. Dále. Mnozí kolegové se zmiňovali o tom, že zde máme dva hlavní aspekty. Bezpečnostní doložka a mechanismus vzájemnosti. Pokud tyto dva mechanismy nebudou dobře fungovat, celý systém nebude fungovat. Nejprve k pozastavení. Kolegové by tam rádi ponechali procenta v textu, ale já ne. Já bych rád, aby proběhlo vyjednávání o procentech a rád bych, abychom nakonec vytvořili takový mechanismus, který nebude reagovat na situaci automaticky. Budeme se muset vždy na situaci zaměřit eh, jednotlivě a procenta mohou být dodatečným prvkem, ale ne tím rozhodujícím. A kromě toho samozřejmě budeme muset posoudit to, co k věci řekne Frontex, Europol a další orgány. Musíme se také zaměřit na to, jak se k věci vyjádří osoby za tuto problematiku odpovědné v Evropské službě pro vnější činnost, tedy pokud jde o zahraniční vztahy. Někteří kolegové a pan Kisinský se zmiňovali o tom, že to bude mít nesymetrický dopad. Například eh, situace eh, v případě Lucemburska bude jiná než situace v případě Německa. A s tím souhlasím. Souhlasím s tím, co říkal pan Alvaro a další. Samozřejmě, v případě vzájemnosti je lepší spolupracovat se všemi 27 státy. Je to lepší, než pouze se zakládat na jednotlivých případech. Paní Weberová se zmiňovala o solidaritě a právě z toho důvodu spolupracujeme všichni společně, ale analýza bude probíhat jednotlivě. Jde o to, abychom vytvořili takový nástroj, díky kterému se posoudí, zda se uplatní výjimka z vízové povinnosti či ne. Z toho důvodu jsme tedy použili některé matematické vzorce. Všichni usilují o dohodu, já také. A nyní, abych odpověděl na další otázky kolegů. Myslím, že kolegové vyslali jasný signál radě a komisi. Nejde pouze o otázku, kterou se zabývám já jako zpravodaj. Jde o něco, co si získalo široký konsenzus zde v Evropském parlamentu, který zastupuje výbor LIBE. Myslím si, že to je tedy důležitý prvek, který bychom měli zohlednit v příštích vyjednáváních s radou a komisí. Musím také souhlasit s paní Faron. Mohli bychom stanovit eh, datum pro předkládání pozměňovacích návrhů na 6. prosince. Můžeme říct si tedy 6. prosince 12 hodin. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se podělili o některé z kritérií. Dále děkuji Tani za to, že navrhuje posílit úlohu parlamentu. A ještě jednou opakuji, že nechceme narušovat postup komitologie. Pokud je o mechanismus vzájemnosti, s tímto mechanismem souhlasím, protože je to věc, která souvisí se solidaritou. Také to souvisí s usnesením, které jsme přijali v březnu roku 2011. FED navrhuje použít procenta. Já už jsem k tomu řekla, že se k tomu vyjádřím. Je to věc, o které budeme moci ještě jednat. Otázka konkrétních procent je zde proto, abychom zabránili automatickému využívání tohoto mechanismu. Dále paní Weberové, děkuji za to, co říkala, byli, byla jste velmi konkrétní a laskavá. Já také bych na to rád odpověděl, že se jedná o velmi technickou a zároveň politickou záležitost a souhlasím s tím, že musíme posílit evropskou solidaritu. Solidarita je totiž součástí našich všeobecných zásad a je to také zakotveno v Lisabonské smlouvě. Takže Renato, ještě jednou ti děkuji za důvěru. Nyní k té otázce 50 či 60 Toto je záležitost, na kterou jsem již odpovídal. Chceme zabránit automatickému využívání tohoto mechanismu a zároveň chceme ponechat větší prostor pro debatu, analýzu a individuální posouzení situace. Vy jste dobrá právnička, proto si kladete otázku o úloze parlamentu v komitologii, ale nedělejte si starosti. Když si přečtete podrobně pozměňovací návrh, který jsem předložil, uvidíte, že v žádném případě neporušujeme postup eh, komitologie. My zde zmiňujeme pouze to, že parlament by měl být pozván na zasedání, a to v souladu s doporučením komise. Parlament by měl být pozván k účasti na těchto zasedáních. Dále k tomu, co říkal pan Bisutils, vy jste udeřil hřebíček na hlavičku. Jde nám o to, abychom vytvořili kredibilní vízový systém a abychom mohli mít takovýto systém, Musíme vytvořit efektivní systém pro pozastavení bezvízového styku. Já bych to neřekl lépe, takže vám děkuji. A nyní ještě vyjasním časový harmonogram. Myslím, že bychom si měli podrobně přečíst pozměňovací návrhy 10 a 11. Týká se to bezpečnostní doložky. A Simon ještě zmiňoval zneužití situace a asymetrický dopad. Například, když si rovnáme právě Lucembursko a Německo nebo Slovinsko a Španělsko. K tomu, co říkala paní Sifl, ano, jak jistě víte, budeme mít pozitivní a negativní seznam. Nazývají se také příloha 1 a příloha 2. Nejedná se ale o neomezené systémy, seznamy. Od roku 2001 byly přílohy pozměněny osmkrát. To znamená, že procházejí takovou neustálou metamorfózou, stále se mění. Je to založeno na tom, jak se vyvíjí situace, jak se vyvíjí vztahy mezi Evropskou unii a zeměmi, které jsou uvedeny v příloze 1 a 2. Pan Alvaro. Děkuji za to, co jste zmiňoval. Pozměňovací návrh 10, to je vhodný způsob, jak postupovat. A dále k té vzájemnosti. Vidíme, že tento mechanismus v současné době funguje. A z toho důvodu bychom měli vydat v tomto smyslu návrh. Dále zmiňovali jste případ Kanady. A toto opravdu vyžaduje mechanismus na úrovni společenství. Potřebujeme takovýto mechanismus na úrovni společenství nejenom proto, abychom vykázali solidaritu, ale také proto, abychom byli kredibilní, důvěryhodní. Padly příklady o narušení e, situace například mezi Spojenými státy a Rakouskem v případě digitálních, v případě otisku prstů. My musíme postupovat jednotně Dále zazněla obava v tom smyslu, že v roce 2001 existovala automatická vzájemnost a my zde nyní žádáme o 90 dní. Myslím, že bychom měli předložit pozměňovací návrh a budeme o tom vyjednávat. Myslím si, že to nebude problematické. K tomu, co říkal pan Ensin, děkuji. Děkuji za vaše komentáře. A také děkuji za to, co jste říkal k mechanismu vzájemnosti. Souhlasím s tím, že asilová politika by neměla vést k diskriminaci v Evropě složené ze 27 členských států. Budeme projednávat pozměňovací návrhy, které předložíte. Budeme se zabývat tedy jednak Českou republikou, ale také dalšími zeměmi, včetně Rumunska, které trpí diskriminací právě Té diskriminaci se my snažíme vyhnout. Paní Rojtová, děkuji vám za vaše komentáře. Vy, já i pan Alvaro souhlasíme. Vypadá to, že komise zde nezastupuje úplně všechny, i když komise by se měla snažit zastupovat všechny. Komise vykonává určité úsilí a my bychom se měli snažit nalézt konsensus. Pokud jde o vzájemnost, na to bychom neměli zapomínat. Společenství musí plnit svoji odpovědnost. Dále zmiňovali jste se o, zmiňovala jste se o Spojených Arabských Emirátech a já lituji toho, že komise dostatečně rychle nezareagovala na ten problém eh, vztahu mezi Kanadou a Českou republikou. Dále jasně říkáme, že Evropská unie musí jednat, proto jsme tady. Pan Bronz se zmiňoval o mechanismu pozastavení a vyjadřoval obavy v tomto smyslu říkal, že pro něj je mechanismus vzájemnosti nerelevantní, ale já s tím nesouhlasím. Mohl bych souhlasit s vaším názorem, ale nesouhlasím s vaším prohlášením v tom smyslu, že vzájemnost je nerelevantní. Vzájemnost je velmi důležitá. A Evropský parlament v závislosti na svém usnesení z roku 2011 přijal doktrínu. My chceme vzájemnost pro všech 27 členských států a nejenom nějakou omezenější eh, vzájemnost. Takže, pane předsedo, děkuji. Myslím, že jsme se tím již zabývali dostatečně dlouho. Děkuji všem za to, že se vyjádřili během diskuze. Děkuji i zástupcům eh, z Rady a komise za to, že se dostavili. Doufám, že jste si poznamenali stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Takže proběhla velmi podrobná diskuze a rozhodli jsme se tedy, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. prosince ve 12 hodin. Takže, pane Diaz de Mera a paní Stínová zpravodajka Fahon souhlasili s touto lhůtou. Nyní přejdeme k dalšímu bodu. Máme trochu spoždění, takže se budeme muset snažit a spoždění dohnat. Dalším bodem na pořadu jednání a kterým se budeme zabývat, je elektronické hlasování. Doufám, že máte všichni hlasovací karty. A ještě předtím se budeme zabývat změnou nařízení o kodexu společenství o vízech, vízový kodex. Spravodajem je pan Louis Michel. Pan Louis Michel představí návrh zprávy a stručně si vyslechneme také zástupce komise a zástupce polského předsednictví. Takže prosím. Takže se mi snad podaří získat trochu času z toho spoždění. Bylo to upřesněno při našem minulém jednání. Návrh směřuje k technické úpravě ustanovení týkajících se transitního letištního víza. Návrh textu předpokládá, že občané třetích zemí, kteří mají právo platné povolení k pobytu členského státu, který neuplatňuje ještě všechna ustanovení Schengen, například Spojené království Irsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, byli vyňati z povinnosti mít transitní letištní výzum. Ta změna je samozřejmě logická a konzistentní, nemění praxi členských států při projednání ve výboru to nevyvolalo komentáře kolegů. Takže podporuji tento návrh a navrhuji výboru Libe, aby schválil toto ustanovení. Zahrnul jsem do zprávy dvě technické změny, které se týkají úpravy u úvodního staní 10 a 11. Tolik jsem chtěl říci, pane předsedo. Et eh, après la présidence, la commission? A nyní komise, prosím. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Chci poděkovat zpravodaji za stručné uvedení zprávy. Dokonale odráží koncenzus, ke kterému jsme dospěli při prvním projednání ve výboru Libe. Komise souhlasí s oběma pozměňovacími návrhy, které odpovídají podobným změnám, které byly připraveny na radě. A nyní polské předsednictví, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to skvělý stav, kdy vidíme, že instituce spolupracují ruku v ruce, naprosto nám to vyhovuje. Děkuji vám. Tak to bylo skutečně velmi stručné. Paní Soma, máte slovo. Pouze stručná poznámka. Já plně souhlasím s panem zpravodajem. Myslím si, že je správné, abychom přistoupili k tomuto technickému přizpůsobení. V rámci aplikace právního předpisu se jasně ukázalo, že tam jaksi chybí jistý kamínek v té mozaice. A proto děkuji panu zpravodaji a myslím si, že EPP to podpoří. Děkuji ještě jednou. Pan Enciu. de raportori din umbră pentru grupul nostru SD, uh, susținem acest raport, uh, considerăm că... to zpravodaj pro naši skupinu mám za to, že vzhledem k technické povaze záležitosti nemám mnoho, co bych dodal. I s tím, že by bylo optimální, kdyby Rumunsko a Bulharsko byly přijaty do šengenské zóny. A takové změny by potom nebyly nezbytné. Děkuji. Děkuji všem. To nám skutečně pomohlo dohnat ztracený čas a obrátím se na pana Michela, zda chce uzavřít tuto rozpravu. Děkujeme ještě jednou. Takže toto je ukončeno u tohoto bodu a nyní přistoupíme k elektronickému hlasování, jak bylo ohlášeno. Budeme hlasovat. We have in here as point number seven. Jako bod 7 máme vytvoření hodnotícího mechanismu pro ověřování šengenského AKI. Toto hlasování je vedeno na základě zprávy Karlose Koeja. Řada pozměňovacích návrhů byla předložena zpravodaj a pan zpravodaj je připraven uvést výsledky vyjednávání. Pan Karol Coelho. Thank you, thank you so much, President. Uh, We are to vote. Budeme hlasovat orientačním hlasováním o výsledcích kompromisu mezi politickými skupinami. A já chci zdůraznit eh, čtyři body. První věc, chci poděkovat za dobrou práci stínovým zpravodajům a chci poděkovat za široký koncenzus ve výboru Libe. Za druhé, chci zdůraznit, že skutečně potřebujeme skutečný evropský šengenský hodnotící mechanismus. Bezpečnost šengenské oblasti spočívá ve spravedlivém a přesném hodnocení. A třetí bod je, že říci, že jsem se snažil přijmout maximální počet pozměňovacích návrhů kolegů, ale některé z nich jsem nemohl přijmout z důvodu o rozdělení celé záležitosti do dvou návrhů a také z důvodu právních omezení. A moje čtvrtá poznámka je, že tímto hlasováním věřím, že Evropský parlament ukáže, že je připraven zvážit spolu s Radou a Evropskou komisí veškeré mož, veškerá možná právní řešení, která by přivedla tři instituce ke kompromisu. A myslím, že jsme připraveni hlasovat, pane předsedo. Děkuji za tento úvod. Máme orientační hlasování, takže podle výsledku tohoto orientačního hlasování zpravodaj začne vyjednávat s radou. Takže začínáme. Všichni jsou připraveni. Paní Wikström, nemáte kartu? To je tak trapné ale já jsem nenašla kartu. Prosím, můžete zaznamenávat mé hlasování, budu zvedat ruku. Je to poprvé, říká paní Wikström. Může se to stát každému, pan předseda. Ano, pan Trianta Flites, u mě je to stejné. Stejný případ. Takže začneme. Všichni mají hlasovací seznam. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Jeden hlas se zdržel. Některé návrhy odpadají. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Ústní pozměnci návrh 2. Takže pozměnci návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Ústní pozměnce návrh 3, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 52, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. A nyní kompromis 3, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 4. Ústní 4. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 60. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 62, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 10, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 64, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Není to jasné, ověříme si to. Takže 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já sám, jsem, já sám jsem nemohl hlasovat, říká předseda. Ano, technická. Nemám kartu, ale hlasuji Proti jsem za EPP. Prosím, zapište si i můj hlas proti. Wikström, vy, jste, vy hlasujete pro. A Trianta Fidelides? Takže ještě jednou si to ověříme. Ještě jednou zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Teď už to funguje. Zahajuji hlasování. Prosím. Končím hlasování. Jak to máme? Takže Wikström a Trianta Fredes pro. Takže nyní již mám kartu, je to započteno. Takže pouze paní Wikström. A vyhlasujete proti. Takže 21, 23, takže je to schváleno. 23 hlasy pro, 21 hlas proti. Takže 23, 23, 22. Takže máme hlasovat po třetí. Vy jste pro, paní Wikström, bez karty. A dva hlasy proti. Takže je to stejně schváleno. Pokud si to máme po třetí ověřit, tak to můžeme klidně udělat Takže opět hlasujeme. Hlasujeme ještě jednou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Paní Wikström je pro 23-22, takže je to stejně schváleno. Půjdeme dál. Ústní pozměnce návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Stažena 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? kde proti, zdržel se schváleno 15, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno 16, kde pro, proti, zdržel se schváleno ústní 6, kde pro, proti, zdržel se schváleno 69, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno 70, kde pro, proti, zdržel se schváleno ústní 7, kde pro, kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. 71. 71. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. 71. Zahajuji hlasování. Jak to vypadá? Zamítnuto. 72 s ústním pozměňovacím návrhem. Sedmdesát dva, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Ústní 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Ústní 9, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno 76, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno ústní 10, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 80, kdo je pro, Kde proti, zdržel se, schváleno Kompromis 7. Jde pro. Proti zdržel se schváleno. Kompromis 8. Kde pro? Proti zdržel se schváleno. 85. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Vypadá to, že je to schváleno. A nyní kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 91. Kdo je pro? kde proti, zdržel se, schváleno. 92, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 22, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 23, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 93, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní 12, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A není úvodní ustanovení. Kompromis 11. Prvnímu úvodnímu se jde pro, jde proti, zdržel se. Schváleno. 25. Jde pro, jde proti, zdržel se. Schváleno. Ústní 13. Jde pro, jde proti, zdržel se. Schváleno. 26. Jde pro, jde proti, zdržel se. Schváleno. 27 kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Jedna. Kde pro? Proti? Držel se? Schváleno. 14. Kde pro? Proti? Držel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? kde proti? Držel se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? neproti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Některé návrhy odpadají. A ústní 16, je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém pozměněném návrhu, jak hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Wikström plus a výsledek je 42 hlasů pro, nikdo není proti 43 hlasů pro. Takže gratulujeme panu Kojejovi. A nyní. To znamená, že se dostáváme k bodu 8, což je vystoupení návrhu, vystoupení tedy představující návrh komise. Pan Manservisi, generální ředitel, generální ředitelství pro vnitřní věci, ale není přítomen, aby představil finanční programy v oblasti vnitřních věcí na další léta, takže navrhuji, abychom si udělali přestávku na 10 minut, eh, aby se stihl dostavit. Za 10 minut budeme pokračovat. Děkuji.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

Mwaura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 Vamos. I dismissed till 11.30. Milí kolegové, udělali jsme si pauzu do půl dvanácté, ale půl dvanácté už je nyní, takže začneme. Máme zde totiž ještě jeden bod na pořadu jednání, je to vlastně poslední bod eh, během dopoledního zasedání, máme na to hodinu. Přistoupíme tedy opět k práci. Udělali jsme si přestávku na 10 minut, čekali jsme na pana Manservisiho, který mezi tím dorazil, takže jej přivítáme. Jde o generálního ředitele generálního ředitelství pro vnitřní věci a pan Manservisi nám představí legislativní návrh, kterým se vytváří dva nové fondy v oblasti eh, vnitra. Jde o období na rok 2014 až 2020. Jde o Fond pro azylum a migraci a Fond pro vnitřní bezpečnost. Komise přijala tyto návrhy 15. listopadu a nyní předávám slovo panu Manservisiho. Prosím, představte nám tuto iniciativu a poté zahájíme diskuzi a otevřeme prostor pro otázky a komentáře. Takže pane Mancervisi, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji vám ještě jednou za pozvání, během kterého já aktualizuji situaci, která se týká návrhu komise v příštím um, finančním rámci. Už v březnu jsem měl tuto příležitost vysvětlit vám, v čem spočívá náš návrh, orientace, a musím říci, že komise v červnu přijala sdělení, které se bude zaměřovat na příští víceletý finanční rámec a před několika týdny, jak jste zmiňoval, tedy 15. listopadu, byl balíček doplněn také legislativním návrhem, legislativními prvky, což vlastně představuje právní základ. Chtěl bych vám říci, že to, co jsme zmiňovali v březnu, i nadále platí. To znamená, že základní návrh, který eh, jsme předložili komisi, byl z velké části přijat a nyní jsme tedy formálně předložili něco, co je velice blízké našemu prvnímu nápadu, naší první myšlence, tedy jde o výši těchto fondů a o způsob, jakým se budou tyto fondy využívat v budoucnu. Chtěl bych to stručně připomenout. Takže jaký byl výchozí bod? Na začátku jsme se zamýšleli nad existencí těchto fondů a měli jsme na paměti dva různé prvky. Za prvé, v rámci předchozího finančního rámce byla, byl vykonáván nátlak na komisi, vlastně na celou Evropskou unii, ale zvláště na komisi, aby jednala více, aby byla lépe vybavená a přiměřeným způsobem mohla reagovat eh, v této oblasti vnitra, Spadá sem tedy migrace, azylum, eh, azyl, zpráva vnějších hranic a tak dále. Díky tomu na komisi byl vyvíjen nátlak a také velké očekávání, které komise nebyla vždy schopna splnit. Takže prvním aspektem byla tedy rostoucí poptávka a za druhé šlo o eh, pravidelné přeskoumání existujících fondů. Nejednalo se pouze o velikost, o kvantitu, protože vždycky se dá říci, že potřebujeme více, ale zvláště se jednalo o posouzení toho, zda jsme správným způsobem vybaveni k tomu, abychom splnili cíle, o kterých se od nás očekává, že budou splněny, že splníme. Takže v této fázi bych chtěl říci, že jsme došli k závěru, že naše e, nástroje byly příliš fragmentovány, a za druhé, administrativní zátěž byla obrovská. Mnohokrát jsme se zmiňovali o tom, že každoročně musíme přijímat více než 100 rozhodnutí, tak, aby <clears throat> vše fungovalo, spadají se mi pracovní programy a tak dále, takže vždy, když dojde ke krizové situaci, máme velice malý manevrovací prostor proto abychom mohli využít určité fondy nebo abychom mohli převádět finance z jednoho fondu do druhého. Takže obrovská, eh, obrovská administrativní zátěž a eh, další prvek. To jsme tedy považovali za zkušenost, za kritické prvky a na základě toho jsme předložili naše návrhy. Návrhy, které nyní považujeme za přijaté, zvláště měly mít takovou strukturu, která bude zjednodušená a která bude mít jasně stanovené cíle. Takže z těch fondů, které existovaly dosud, budou existovat nyní pouze dva fondy. První bude zaměřen na azyl a migraci a druhý na bezpečnost a řízení zprávy hranic. Takže mnoho fondů jsme zredukovali na dva, které sebou, mezi sebou úzce souvisí a e, jsou jasně zaměřené na konkrétní cíle zakotvené ve smlouvě. Za druhé, chtěli jsme posílit sdílené společné řízení. Chtěli jsme se zaměřit na financování přímo, uh, přímo zpravované komisí. Máme tady tedy dva fondy. První z nich je zaměřen přímo na bezpečnost. Řídíme tyto finanční prostředky přímo, spravujeme je přímo. A hlavní zásadou je tedy sdílené, říz, sdílená zpráva těchto prostředků. Je tomu tak proto, že vzhledem k tomu, že máme pouze dva fondy a tuto zásadu sdíleného řízení, přechod z rozhodnutí na každoroční bázi eh, na rozhodování v několika různých během delšího období vlastně umožní vytvořit si političtější a dlouhodobější názor na to, co od nás členské státy očekávají. Takže na začátku tohoto procesu, to znamená v roce 2013, proběhne politický dialog se všemi členskými státy, tak, abychom se shodli na cílech. Zaměříme se na cíle, které členské státy chtějí dosáhnout během delšího období, jaké programy chtějí například provádět a budeme tedy objektivně projednávat o výsledku. A na to se konkrétně přidělí potom financování. Jde nám o strategičtější, političtější plánování a řízení finančních prostředků. Takže ještě jednou opakuji, že ta rozhodnutí by měla být mnohem strategičtější. Chtěl bych upozornit na to, že když Rada podpoří tento přístup. Bude existovat období 2013 až 2014, které bude velice intenzivní. Od té doby totiž bude probíhat s každým členským státem politická diskuze a během tohoto období budeme muset naplánovat, co členské státy chtějí učinit. Dále sem spadají bezpečnostní aspekty, protože poprvé, místo toho, abychom pouze izolovaně financovali jednotlivé projekty, Budeme také s členskými státy jednat proto, aby mohli získat finanční prostředky, aby financování bylo řízeno společně a zaměříme se například na financování, eh, zaměříme se na konkrétní programy, které členské státy chtějí provádět. Zaměříme se také na to, jak velké finanční zdroje na to členské státy budou chtít vyhradit. Takže celý ten proces bude mnohem strategičtější. V tomto kontextu komise již nebude centrálně všechno řídit, ale budeme se snažit podpořit cíle Evropské unie, kroky, které jsou nadnárodní, tedy pouze velice málo takovýchto kroků je financováno na nadnárodní bázi. Měli jsme velmi vertikální způsob financování a například při boji proti organizované trestné činnosti eh, nebo v dalších oblastech u programů, které jsou velmi prioritní, protože do nich chceme eh, více investovat, nebo proto, abychom mohli efektivně podporovat osvědčené postupy například při integraci a tak dále. Všechny tyto kroky, které nazýváme kroky na Evropské unii, tedy ty, které mají nadnárodní dimenzi, budou i nadále financovány na centrální úrovni a to prostřednictvím různých technik. Například jednou z těchto technik je partnerství s mezinárodními organizacemi. Další technikou je například využití evropských agentur, jako je EEAS, Frontex a tak dále, tedy organizace, agentury implementující naše kroky. To znamená, že tyto orgány získávat určité finanční financování na jejich činnost a kromě toho budeme moci ještě rozhodovat na individuálním základě u některých kroků, které tyto agentury budou moci provádět. Například, když budeme muset jednat s orgány třetí země o tom, jak lépe řídit zprávu jejich hranic, proto aby byly součástí integrovaného, integrované zprávy hranic. Místo toho, abychom procházeli eh, nějakou poradenskou agenturou, můžeme toto například eh, svěřit Frontexu. Frontex to zapracuje do jednoho kroku v rámci Evropské unie, tím se zvýší koherentnost – protože vše bude probíhat v rámci konsolidovaného politického rámce. Dále můžeme rozdělit jednotlivé úkoly, například můžeme spolupracovat s Europolem, komisí, členskými státy a tak dále a budeme se snažit šířit eh, informace také u orgánů třetího členského státu. Takže Myslíme si, že centrálně vydávané financování může být takto lépe zacíleno, konkrétně v případě, že dojde k nějakým konkrétním naléhavým situacím. Dále je zde také otázka lepšího vybavení, proto abychom mohli rychleji zasahovat v případě urgentní situace. To jsme zaznamenali v stále probíhající krizi eh, na hranicích, Tedy zjistili jsme, že velmi důležité je mobilizovat finance rychle, proto abychom mohli pomoci příslušným členským státům, pomoci nejenom agenturám, ale také musíme podporovat příslušné kroky a naše schopnost v tomto smyslu byla zatím omezena. My tedy musíme zvýšit financování, které, bude, které se bude dát využito, využít eh, v takovýchto krizových situacích a musíme být schopni využívat rychleji. Dále musíme mít eh, větší financování na kroky, ve třetích zemích. Už jsme o tom mnohokrát jednali a vyslechl jsem si také řadu obav, na které jsem reagoval v předchozích zasedáních. Tato oblast politiky, kterou se zabýváme, často souvisí také se zásahy z kroky mimo eh, evropské hranice. A k tomu nejsme dostatečně vybaveni. Pokaždé musíme využít fondy, které jsou ale vyčleněny na jiné cíle, například na rozvoj. Často jednáme o tom, jak využít financování vyhrazené pro rozvoj. To ale ovšem je určeno na jiné cíle a my z těchto fondů doplňujeme nedostatečné finanční prostředky, které potřebujeme my v naší oblasti. Takže musíme se zaměřit právě na eh, tuto problematiku na kroky ve třetích zemích, které musíme podnikat. Například vyjednávali jsme o e, přístupové dohodě v rámci partnerství o mobilitě a často potřebujeme financovat e, instituce, vytváření nových institucí a podporovat další kroky. A nyní takto budeme moci postupovat, aniž bychom museli brát e, finanční prostředky od jinut, například z Fondu pro rozvoj. Díky tomu se také vyhneme velké fragmentaci, která není vhodná. Takže budeme mít finanční částku, která bude vyhrazena na kroky mimo EU ve třetích zemích. To vše bude probíhat zároveň eh, v koordinaci. Budeme zohledňovat i financování vydávané eh, do jiných oblastí, tedy například na rozvoj nebo partnerství. O tom všem jsme podrobně diskutovali také s našimi kolegy ze služby prvnější činnost. A toto jsou tedy klíčové rysy této struktury. Víceleté plánování, přidělování financování v závislosti na výsledku, na cíli. Dále je důležité řízení vnějších hranic, zpráva vnějších hranic, systematičtěji a budeme osilovat o systematičtější přidělování financování konkrétním členským státům na tento cíl, protože eh, výhody z toho bude mít celá Evropská unie. Dále sdílené řízení, eh, financování, kofinancování, což bude doprovázeno také centrálně řízeným financováním projekty, které mají nadnárodní dimenzi. Dále budeme usilovat o cílenější využívání financování pro naše agentury. Nabízí nám to také určitou flexibilitu v případě, že to, co se nevyužije z těch prostředků, které jsou zpravovány centrálně, bude moci být přerozděleno v rámci toho sdíleného zpravování financí. Takže my se snažíme co nejvíce eh, zlepšit flexibilitu a zároveň být transparentní a zároveň také plně využít všechny naše finanční prostředky. Uprostřed tohoto období předpokládáme, že dojde ke posouzení situace, budeme se snažit eh, posoudit to, co bylo vykonáno, případně také doplnit ještě některé fondy. Prostě naším hlavním cílem je být lépe vybavení, být flexibilnější, v politickém dialogu, který vedeme. To bylo tedy ke struktuře. Nyní k výši finančních částek. Výše finančních částek, která, které komise navrhuje rozpočtovému orgánu, tedy parlamentu a rady, je rozpočet ve výši 10,9 miliard eur na období 2014-2020. to je čisté zvýšení o 40 téměř 40 v porovnání s financováním v předchozím období. Nicméně výpočet probíhá tak, že se zohledňuje jako referenční rok rok 2013. Proč je tomu tak? Protože, jak jistě víte lépe než já, současné fondy byly doplňovány zpětně. To znamená, že začínali jsme na velice nízké finanční částce a ta se postupně zvyšovala. Proč tomu tak bylo? protože v praxi to bylo poprvé, kdy komise a členské státy prováděly v této oblasti strukturální financování. To znamená, že jsme začali na velice nízké částce a postupně se to zvyšovalo. Rok 2013 byl tedy rokem, kdy se, kdy měla být dosažena splatnost. My jsme tedy vzali tento rok jako referenční rok a zvýšili jsme to asi o 1%, tak, aby existovala určitá kontinuita. Když si ale vezmete tu částku jako takovou, tedy tu předchozí a budoucí částku, je to zvýšení o 40%. Ale ještě jednou opakuji, že se nejedná o takové zvýšení o 40%, které nám spadlo z nebe nebo na které bychom použili nějaký záhadný výpočet. Ne, je to vlastně pokračování té úrovně, kterou nyní předpokládáme, že bude existovat v roce 2013 rozdělení této částky mezi dva fondy. Takže Fond pro azyl a migraci bude mít 3,5 miliard, tedy to my navrhujeme, a Fond pro vnitřní bezpečnost, který pokrývá také hranice, bude mít 4,6 miliard. To znamená, že tam bude rozdělení 45 ku 55 Změna v porovnání se současnou situací je zvláště způsobena tím, že hranice v současné době jsou zpravovány v rámci Bezpečnostního fondu. Z toho důvodu tedy byla zapracována tato změna. Jak už jsem se zmiňoval, chtěl bych ještě jednou zdůraznit jednu věc. V rámci každého toho fondu budou existovat eh, takzvané zvláštní potřeby a já bych se chtěla zmínit zvláště o jedné z nich, která je velmi důležitá pro parlament. Konkrétně jde o přesídlení. My totiž nahlížíme velmi eh, podrobně, nebo zabýváme se touto potřebou a 560 milionů jsme tedy vyčlenili na přesídlení, proto abychom posílili pobídky v této oblasti a Evropská unie bude tedy ve spolupráci s parlamentem rozhodovat o prioritách v této oblasti. Toto my navrhujeme a komise to schválila. Toto byla konkrétně velmi zajímavá věc, o které se zde hodně jednalo. Dále předpokládáme také zvláštní vytvoření zvláštních pobídek v rámci Fondu pro interní bezpečnost, proto abychom podpořili pět eh, strategických cílů, které jsme si stanovili. My toto tedy využijeme jako referenční bod a zároveň chci říci, že nemůžeme dělat neomezený počet kroků. Máme pět prioritních cílů a my to bereme jako referenční bod, tedy to, co budeme podporovat. Dále, pokud jde o budoucí aplikaci IT, s tím souvisí několik projektů, které probíhají, které se připravují, ale zatím ještě neprobíhají. Máme konkrétní finanční částku, která byla vyhrazena a díky tomu chceme ukázat, že až bude eh, schválen nějaký projekt, budeme mít k tomu také vyhrazenou příslušnou částku, která, kterou na to použijeme v případě, že bude vydáno pozitivní rozhodnutí. Pokud nebude rozhodnutí pozitivní, může být tato částka přesunuta jinam. Pokud je o agentury, a to je můj poslední bod, Jde o dotace agenturám, které jsou součástí oblasti vnitra, tedy Frontex, Europol, Cepol a Agentura pro drogy. Máme globální částku, celkovou částku 1,6 miliard euro. To bude základní dotace na tyto agentury. Ukazuje to určitý vývoj. Budeme moci zohlednit nové úkoly, které mají tyto agentury, například Frontex, úkol pro Frontex vystávající z nového nařízení. Dále ehm, příští rok budeme navrhovat nový základ pro Europol a agentury ty budou moci mít rozšířený program. Uvidíme, jak vše bude konkrétně probíhat, ale veškeré, ehm, veškerá tato částka, na to bude vyhrazena tedy částka 1,6 miliard eur. Pokud ještě vyvstanou zvláštní potřeby, ad hoc potřeby, my budeme moci dále přidělit ještě další finance na implementaci konkrétních projektů, ale již ne na základní dotaci pro tyto agentury. Takže taková je teda základní struktura, profil našeho návrhu, jak, jist, návrhu, jak jistě vidíte. To, co komise navrhla, se zase tak neliší od původního návrhu a nyní začnou vyjednávání. Myslím, že musíme být realističtí. Hospodářská situace je taková, jaká je. A když jsme o této problematice eh, jednali interně, mnozí byli překvapeni, že jsme poměrně skromní. Jsme totiž z politického hlediska velmi kontrolováni. Nicméně nejdůležitější součástí balíčku není konkrétní částka, ale jde o to, že se mění způsob, jakým budou finance vydávány. Protože jistě víte, že důležité je také, aby bylo veškeré účetnictví v pořádku. Takový je tedy náš cíl, taková je struktura návrhu, takové, taková to je finanční částka a nyní mohu říci, že proběhne velmi dlouhé jednání a my uvidíme, jaký bude výsledek toho jednání. Děkuji. Děkuji panu Manservisimu a komisi za tuto velmi podrobnou, iniciativu, podrobnou prezentaci iniciativy, kterou budeme projednávat. Nyní máme možnost, aby se vyjádřili někteří členové. Viděl jsem, že někteří už se hlásili, takže pan Busutil. German. Well, let me start by thank... Nejdříve chci poděkovat panu Manzervizimu za velmi jasný a úplný úvod o záměrech komise. Mám čtyři stručné poznámky mohly. Za prvé, obecná pozitivní reakce na to, co jste prohlásil, a zejména pokud hovořím za EPP, dvě hlavní věci budeme zdůrazňovat. Za prvé, centrálně řízené prostředky, které budou mít možnost eh, pružně reagovat na vyvíjející se situaci. To bude pro nás klíčové, protože víme, že v posledních letech jak nedostatek eh, flexibility, tak roztříštěnost nám neumožnili reagovat eh, dostatečně rychle na naléhavé situace. A to bude tedy věc, kterou se budeme velmi pečlivě zabývat. Další věc souvisí s finančním prvkem naší spolupráce s třetími zeměmi v oblasti migrace. Vy sám eh, jste řekl, pane Mancervíci, opakovaně, když jste v minulých měsících oslovil tento výbor, že když se vyjednává s třetími zeměmi o migraci, tak nám eh, schází palebná síla, schází nám eh, motivace pro to, abychom mohli si vynutit souhlas s našimi návrhy. A to je snad věcí minulosti. A nyní prostředky, které budou požadovány, aby jsme si vynutili dostatečnou spolupráci v oblasti migrace, budou zahrnuty v tomto návrhu. A s tím také souvisí potřeba zajistit, že jakékoliv vyjednávání s třetí zemí o migraci musí být navázáno na širší rámec jednání o jiných tématech, protože, jak jste sám řekl, je velmi obtížné přilákat k tomuto tématu třetí země, pokud tu nejsou další náměty. Takže je třeba skutečně vidět tu souvislost finanční, ale nejenom finanční. Pokud je o Frontex, nejsem si jist, zda jsem pochopil správně, že 6 miliardy, kterou navrhujete jako dotaci pro agentury, zahrne také prostředky pro navýšení zdrojů této agentury ve světle nového mandátu, protože, jak víte, nyní bude mít eh, pravomoc dokonce nakupovat vlastní technické zařízení. Takže bychom chtěli slyšet od vás, zda to je věc, která se předpokládá, zda agentura sama plánuje, jak bude nakupovat eh, vybavení do roku 2020 a podobně. A konečně nejsem si zda jsem dobře pochopil, že bezpečnostní část bude mít 55 finanční alokace a že to bude také zahrnovat financování Eh, pohraniční bezpečnosti pro vnější hranice. A to vysvětluje, proč je tu eh, rozdíl mezi oběma eh, částkami. Tady bych uvítal vysvětlení. Obecně za to, pokud uvidíme podrobnosti na následujících měsících, tak chci reagovat velmi pozitivně na to, co jste řekl. Děkuji. Děkuji, pane Busutile. Paní Guillaume, máte slovo. Děkuji. Chci také poděkovat řediteli, že přišel představit tuto restrukturalizaci, která je velmi očekávaná, zejména v oblasti Fondu pro azyl a migraci. A to ze dvou důvodů. Za prvé reaguje na některé dysfunkce a vy jste je sám uvedl týkající se fungování současného systému. A druhé straně existují obavy a pochybnosti. A v obou případech bychom měli postoupit eh, v úvahách a nalézt řešení. Eh, rychle budu zmiňovat čtyři dysfunkce, které nám byly sděleny a které můžeme sami zjistit. Vy jste o tom hovořil, nedostatek flexibility některých nástrojů které částečně stěžují jejich přizpůsobení a reakci na naléhavé situace a na situace krize. A my víme, že ty krize nastávají. Také je třeba vědět, že často ty prostředky jsou nedostatečné, přičemž ve vnitřních věcech eh, odpovědnost eh, stále narůstá. A myslím, že můžeme také zmínit eh, určitou ztrátu efektivity při uplatňování ročních programů, přičemž programování prostředků je víceleté. A poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit v této fázi, a to také zřejmě umožnil vývoj, je těžkopádnost a složitost finančních procesů. O tom jste také hovořil. To má samozřejmě dopad následně na platební postupy a také to vyvolá potíže u nositelů jednotlivých projektů a nevládní organizace. Pokud je o pochybnosti a obavy, změna struktury může někdy mít eh, političtější dopad. Myslím, že bychom se měli ujistit, že zájmy v oblasti bezpečnosti, jak to říci, nepřevládnou příliš eh, markantně oproti dalším prioritám, které k tomu patří. K těmto prostředkům tedy rovnováha při rozdělování prostředků a poslední obava a pochybnost zajistit, že toto přepracování financování v této oblasti nebude znakem průvodním snížení finančních prostředků. Tedy, když zmíníme tyto nejistoty, poslední body. Myslím, že tyto prostředky by měly zaručovat eh, rychlou reakci v naléhavých situacích a my víme, že situace související s azylem a migrací jsou situace, které se mohou velmi rychle měnit. To jsme viděli v posledních měsících. A poslední věc, zdůrazňovat efektivitu programování víceletého tak, aby řízení bylo efektivnější. Děkuji. Mr. Tavares. Děkuji. Toto jsou nástroje a při využívání těchto nástrojů jsou významné cíle, které sledujeme. Abych to řekl jasně, toto není směr, kterým se před několika lety parlament ubíral. Já jako zpravodaj a vlastně i celý parlament jsme se ubírali směrem rozdělení Evropského fondu pro uprchlíky do několika různých fondů. A to proto, abychom věděli, že budeme mít nějaký zvláštní fond pro přesídlení. Problémem zde totiž je to, že když máte obrovské finanční částky, vede to k tomu, že nakonec nemáte dostatečné intelektuální nebo demokratické rozhodování o tom, jak budou tyto finanční prostředky vydávány. Takže vy krok, který navrhujete, ten krok, který navrhujete, je obrovským krokem. A já neříkám, že je to špatné pouze z toho důvodu, že v minulosti si parlament ubíral jiným směrem. Pouze říkám, že budeme muset zajistit, že tyto nástroje budou používány tak, aby i nadále byla zachována integrita tohoto postupu. A musíme mít také na paměti eh, politické a demokratické rozhodování. Takže část toho, co říkáte, se mi velmi líbí. Myslím, že opravdu je důležitá flexibilita A Komise se snaží určitým způsobem rozlišovat při implementaci politik, ale část z toho, co říkáte, mi také dělá obavy. Já jsem e, oblast své působnosti použil pouze jako příklad, ale myslím si, že to platí i pro jiné oblasti. Takže jak můžeme zajistit, že část toho dezideráta, toho to chceme dokázat, tedy vyhrazení e, určitých fondů na přesídlení, nebude dosaženo i tak Důležité je, abychom věděli, že určitá finanční částka bude opravdu použita pro přesídlení. Naším cílem je, aby bylo přesídleno stále větší množství uprchlíků. Takový je náš cíl. Mluvili jsme také o jednotkách pro přesídlení, žádali jsme o to ve zprávě z vlastní iniciativy. Byla tam část o těchto jednotkách, ale my se bavíme o začátku roku 2011, to všem tyto jednotky se ne- neplánují na příští rok, takže možná to bude aktuální v roce 2013. Nicméně, jednotky pro přesílení byly klíčovým krokem pro to, aby mohlo dojít k takovému to vyčlenění financování z těch finančních prostředků, které máme k dispozici. My jsme u přesidlování vždycky říkali, že tam není důležitá až zase tak finanční částka, ale spíše ty lidské zdroje, které tomu věnujeme a také zájem a subjektivní eh, kladné posuzování toho, co máme k dispozici a nástrojů v komisi. Na druhé straně Nástroje, které navrhujete, jsou velmi dobré pro dosažení flexibility v krizových situacích. To je také významná obava, kterou parlament má již dlouhou dobu. Měl bych několik otázek. Jedna se týká sdíleného řízení, sdílené zprávy finančních prostředků. Co se stane s tímto sdílením řízením v případě, že členské státy budou mít nedostatek financí? Neobáváte se, že dojde k narušení politických cílů právě eh, úspornými opatřeními, které členské státy zavádí? Možná, že to naruší všechny naše cíle. Cíle EU jsou velmi zajímavé, ale kdo definuje tyto cíle? Jaký bude postup pro definování cíle Evropské unie? Řeknu to jasně. Pokud je komise ochotná například stanovit ty cíle EU, které byly obsaženy ve zprávě z vlastní iniciativy, kterou jsme vytvořili. My jsme tedy my jsme hlasem evropských občanů a já si myslím, že by to bylo zajímavé, ale nejsem si jist, zda by to podpořila rada. Mám další obavu, ta se týká flexibility. Flexibilita je pro komisi vhodná, ale myslím, že také ze strany parlamentu by měla být existovat lepší flexibilita. Nebude to pouze um, krok, který budeme vykonávat jednou ročně při dohledu nad rozpočtem. Já myslím, že bychom měli být eh, také mnohem flexibilnější v tom, jak budeme vlastně dohlížet na tyto nové širší nástroje, které nám navrhujete. Abych to zhrnul. Vzpomínám si na slova Altiera Spinelliho, který řekl, že lidé někdy mají uh, obavu, zda se jedná o Evropu vlád nebo Evropu státních zaměstnanců. Ti mají širší náhled na věc, občané mají širší náhled na věc a Emilio de Capitani se o tom také zmiňoval. A my také dobře víme, jaká je situace. Altiero Spinelli říkal, že bychom neměli se zaměřovat příliš na, jednu, na jeden z těchto aspektů, protože naším hlavním cílem je demokratická Evropa. Mně se tedy líbí ta flexibilita. Předpokládám, že vy budete tuto flexibilitu opravdu potřebovat při využívání vašich fondů, ale my budeme eh, jako parlament potřebovat mnohem více pro to, abychom mohli pokračovat ku předu. Děkuji. Paní Fistro. Děkuji. Děkuji vám za slovo. Za prvé bych chtěla poděkovat panu Manservisimu za velice obsažnou a zajímavou prezentaci. Také byla velmi pozitivní, řekla bych. A musíme jasně říci, že organizace se odrážejí v politické vůli, která zatím stojí. Takže já toto velmi vítám a také souhlasíme s tím, že v případě krizových situací nebo nepředvídaných situací se po nás žádá, abychom jednali lépe, abychom dě- toho dělali více a abychom zasahovali rychleji. Toto se po nás žádá vždycky. Z toho důvodu Nástroje, o kterých jste se zmiňovala, které byly příliš fragmentovány, jsou nyní více sjednoceny, flexibilnější a budou se moci snadněji využít. To tedy velmi vítám. Vítám to ale za předpokladu, že nástroje budou schopny zareagovat také na současné nedostatky. Takže budeme potřebovat proaktivnější přístup a pokud tato struktura, kterou jste nám zde načrtl, tedy ta zjednodušená, moderní, aktualizovaná struktura, poslouží k tomuto cíli, pokud budeme opravdu moci jednat rychleji, efektivněji a mít lepší výsledky, v tom případě nemohu říci nic víc, než že to velmi vítáme. Nesmíme také zapomínat na to, že v nejvhodnějším eh, nejhodnější tu situaci. Evropský e, asilový systém bude zaveden, až toto začne fungovat. A mě by zajímalo, jak předpokládáte, že budou použity tyto dva fondy ve chvíli, kdy společný evropský asilový systém bude fungovat. A na závěr, nezapomínejte také na význam demokratického přeskumu, tedy v tomto případě na parlament. Dále pan Papa Nikolau. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Je vždy zajímavé vás poslouchat, pane Manservisi, a vždy se něco dozvím z vašeho úvodu. Ale neslyšel jsem tu mnoho věcí, možná vůbec nic o hodnocení financování. Poskytnu příklad. Odpověď na mou písemnou otázku týkající se alokace prostředků Turecku na spolupráci s Tureckem a dostal jsem odpověď, že 440 milionů je alokováno Turecku do roku 2013. Co se stalo s těmito penězmi? My všichni víme, že spolupráce s Tureckem je na velmi nízké úrovni. A nemyslím si, že nikdo tady není spokojen s touto spoluprácí. Ale my na to vydáváme tolik prostředků. Jsem velmi rád, že slyším, že zvýšíme financování u všech těchto rozměrů do roku 2020, ale Dozvíme se konečně v roce 2020, že všechny tyto prostředky přinášejí kýžené výsledky? výsledky? Děkuji. Děkuji. Paní Verža. Děkuji, pane předsedo. Já poděkuji panu Manservisimu. Myslím, že se všichni shodneme, že třeba více konzistentnosti, pružnosti, lepšího využití prostředků a reagovat na naléhavé situace. A asi se neschodneme v prioritách, které budeme řešit v těch naléhavých stavech. Občané na hranicích Evropské unie zažívají napětí, to všichni víme. Ale i tady bychom mohli vést diskusi o důvodech těch rozporů. Co se mě týče a začaly naší skupiny, napětí na hranicích je především související s nedostatkem solidarity členských států. A uvedu jenom jediný příklad. Způsob, jak Evropská unie eh, řídila, řešila otázku uprchlíků z Libie, když vypukla válka. To je sice za námi, ale solidarita členských států s těmito uprchlíky války, která byla částečně vyvolána členskými státy Evropské unie, je skutečně věc pozoruhodná. A jsem o to více znepokojena vývojem solidarity, když slyším, že některé vlády členských států oznamují, že chtějí ještě více limitovat eh, legální migraci. A to jsou zrovna ty nejméně solidární státy. Jsem francouzska, takže možná poznáte, na koho koho mám na mysli. Další příklad, který je konkrétnější, kon, příklad Frontexu, Evropský parlament předložil jasné návrhy o rovnováze v tomto směru mezi otázkou lidských práv a zájmy členských států. Nalezená rovnováha není úplně uspokojivá z hlediska práv, lidských práv. I zde to doplním. Záchrana na moři. 2000 lidí v roce 2010 zahynulo na moři. A k 30. červnu v letošním roce to již bylo 2000 lidí. A za liberály a zelené jsme oslovili komisi. A odpověď komise opět nebyla uspokojivá, protože odkazuje na členské státy. Zachraňovat lidské životy by snad mělo být eh, absolutní naléhavostí pro Evropskou unii, přičemž nedostatky členských států jsou v tomto směru naprosto evidentní. Jak co se týče získání těch přistěhovalců, kteří plují po Středozemním moři, tak pokud je o jejich přijetí na území Evropské unie. Myslím, že by to měla být priorita priorit jak pokud jde o image Evropské unie v oblasti lidských práv, tak pokud jde o dialog, který vedeme s třetími zeměmi, protože pokud ta image bude přítomná, tak některé členské třetí země nebudou věřit slovu Evropské unie. Děkuji. Pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu Manservisimu. Přišel jsem poněkud později, ale přesto včas, ve správný okamžik. Měl jsem zde své spolupracovníky, kteří se zaznamenávali, co se bylo řečeno a slyšel jsem jedna věc, která ve mně vyvolává obavy. E, přál bych si jedno vyjasnění. Vy hovoříte o subvencích pro agentury, 1 milion 600 tisíc eur. Pak se hovořil o nových úkolech France. Co řekl jste, že budou zohledněny. A pak jste řekl něco, co mě opravdu znepokojuje. Vy jste řekl, že na základě nového právního základu nastala situace, ve které Europol nyní je opět zohlednil, je tam určité procento v rámci toho 1 milionu 600 tisíc. Ovšem, nový Frontex máme, to je realita. Ale jak to vypadá s Europolem? To ještě prochází procesem nezávislého hodnocení. Otázka je nyní, jaká kritéria jsou uplavňována na výpočet rozpočtového přizpůsobení pro Europol. A pak bych měl jednu konkrétní otázku. Týká se to rovněž Europolu. E, to rozhodnutí přeci by mělo e, být e, učiněno v rámci spolurozhodování, nemělo by to být rozhodnutí pouze rady. Odkud tedy prochází ty, pochází ty prostředky těch 200 tisíc pro Europol? Děkuji. Dě, děkuji, pane Manservisi, za vytyčení některých pozitivních aspektů flexibility a nalehavé fondy ale když slyším kolegy a zdůrazňuji to, co je důležité pro naši skupinu, tedy obecná strategie, myslím, že pan Tavares to zmínil, jaká bude pozice parlamentu, když hovoříme o obou fondech, když se podíváte na azyl a migraci, evidentně je to výsostně politická oblast byli jsme společně na konferenci o integraci a je, ta, je to priorita různá pro členské státy, takže díky sdílenému řízení budete mít krátkodobá řešení. To vlády dělají, ale jak to ovlivní naši strategickou vizi? A pokud je o interní bezpečnost, mnoho kolegů to nezmínilo. Pan Borsalino o tom píše zprávu. Je třeba podrobněji pohovořit o tom, jaká bude rovnováha mezi organizovaným zločinem a terorismem, protože organizovaný zločin je v popředí na našem programu. Není možné zmínit všechny podrobnosti, ale prosím jenom pro představu. Děkuji. A konečně paní Rita Borsellino a poprosím ji o stručnost. No, soltanto una osservazione. Mm, ringrazio il direttore. Také mám jednu krátkou poznámku. Chtěla bych poděkovat panu Manservisimu za jeho jasná vysvětlení. Hovořil o jedné důležité věci, a totiž, že nyní eh, byl zvolen strategický přístup, který není tak roztříštěný. Je třeba mít jednu vizi toho, co chceme udělat a jakým způsobem to chceme provést. Jistě, metoda je nezbytně důležitá, ale já bych v rámci tohoto přístupu chtěla poukázat také na ty obsahové aspekty. Kde se nacházíme? Jak to vypadá po roce? Protože před rokem byl dokument po, předložen poprvé. Jak to vypadá se stavem vnitřní bezpečnosti? Jak to vypadá s těmi pěti prioritami? Jakým způsobem mají být vynakládány ty prostředky, které jsou k dispozici? Jak to vypadá s těmi pěti klíčovými oblastmi. Co z toho bude mít tu hlavní prioritu, protože oni nejsou stejné a homogenní. A rovněž souhlasím s tím, co řekla velká řada kolegů, a totiž, že je důležité, aby parlament měl více kontrolních kompetencí právě v současné situaci, kdy eh, jsme spolu odpovědní, kdy máme ten víceletý přístup, kdy komise má možnost provádět silnou kontrolu. Děkuji. Uh, you kindly requested to make your best to summarize so that you Děkuji, takže předávám slovo zpět panu Mancervisimu, eh, pokud jste se to zhrnout, protože nemáme zase tolik času. Děkuji, děkuji vám za eh, otázky. Já se pokusím nyní vyjasnit, eh, jak budeme postupovat v nadcházejících měsících. Takže toto je právní základ pro organizaci těchto fondů. Zatím stojí články, které identifikují klíčové cíle ale samozřejmě takovým způsobem, aby bylo možné v budoucnu vést dialog a v budoucnu vytvářet programy, protože když všechno vytesáme do kamene již na začátku, nebude možné o tom již jednat. Takže nemůžeme do tohoto dokumentu zapsat úplně vše, protože se jedná spíše o takový výchozí bod, situace, která se bude teprve vyvíjet. Důležité tedy je identifikovat strukturu, klíčové částky a také způsob, jakým se bude financování přidělovat. Nicméně nezjistíte, kolik přesně bude přiděleno na to či ono. A to proto, že musíme respektovat všeobecné pravidlo, které platí pro všechny eh, finanční balíčky. To znamená, že musíme nejprve stanovit výchozí bod. Dále eh, některými aspekty se budeme zabývat až ve druhé fázi, ale první fáze spočívá v tom, že tyto návrhy musí být, eh, tento návrh musí být přijat Zatím se totiž zabýváme pouze návrhem komise. Ten je pro některé z vás, pro některé považován za příliš ambiciozní a já chci tedy říci, že toto je vlastně první fáze, pokud ta neproběhne, tak nebudeme moci řešit další fázi. Nyní se pokusím zareagovat na některé z otázek. První otázka pana Busutila se týkala vazby mezi vnějším financováním a širším kontextem, o, širším kontextem pro vyjednávání o hlavních dohodách. My zde hlavně chceme identifikovat možné příští kroky, které bude říkat, řídit eh, DG vnitro. Musí to samozřejmě reagovat na hlavní politické cíle. A vy uvidíte, že to, co proběhne v rámci vnitra, budou vlastně dvě hlavní skupiny. Za prvé politika rozvoje a politika partnerství. Takže nám jde vlastně o to, abychom hlavně byli koherentní. Musíme vyplnit nedostatky a nenahrazovat jiné zdroje. Takže to je první cíl. Já myslím, že naším cílem bylo právě něco, vytvořit něco, co by přímo souviselo s politikou vnitra, protože já sám vím, jak, obtížná, jak obtížné je, jak nespravedlivé je používat financování z Fondu pro rozvoj na jiné cíle. Samozřejmě vše probíhá v širším kontextu. Máme zde také koncept podmíněnosti. My v rámci naší politiky se nezabýváme rozvojem a podmíněnost například souvisí s tím, že bude existovat větší mobilita, ale zároveň větší bezpečnost. A jak to zajistit? Je to věc, kterou budeme muset posuzovat individuálně. Nemohu vám eh, uvést konkrétní čísla, například jsem se pokusil to zmínit pro přesídlení, stanovit určitou částku, ale toto zatím ještě neexistuje. My totiž v návrhu neuvádíme žádné eh, konkrétní částky pro ty podskupiny. Nám jde pouze o to, že budeme eh, mít k dispozici asi půl miliardy, což je poměrně vysoká částka. Ale ještě jednou opakuji, že jsme nepředložili žádný návrh, ve kterém by byly konkrétní rozpočtové linie. Vím, že se jedná o neustálou debatu mezi výkonnou e, složkou, mezi komisí a parlamentem. Vždy někdo toto chce a někdo to nechce. A klasická odpověď na to je, že když se více zaměříme na politiku, povede to k větší flexibilitě. V tom případě ale věci nemusí dobře fungovat. To je ale klasická situace. A my vždycky navrhujeme, abychom nešli do takovýchto podrobností. Abych uvedl ještě jednou příklad přesídlení. To, co my zde navrhujeme, když se podíváte na text, je kombinace podpory na přesídlení, tedy kombinace dvou různých nástrojů. Za prvé základní přidělení financování danému členskému státu, tak aby mohl podpořit daný proces a dále ještě další financování, což je což jsou finanční prostředky, které budou moci být rozděleny později na základě evropských priorit pro přesídlení. A toto se bude definovat během debaty s radou a parlamentem. Nicméně bude to způsob, jakým budeme moci podpořit eh, to, co se členský stát eh, nakonec rozhodne podpořit. My tedy vytváříme pouze ten rámec. Jde o to, že tam nezmiňujeme všechny podrobnosti. To není v souladu s naším přístupem. Nyní k financování agentur, to zmiňovali mnozí z vás. My jsme provedli výpočet a, a agentury tedy nyní budou získávat větší financování, dojde ke zvýšení. My jsme zaznamenali nutnost zvýšit tento rozpočet pro agentury, musíme zohlednit nové potřeby Frontextu, novou úlohu Europolu, a také novou úlohu CEPOLu. Ale komise se rozhodla spojit všechny tyto agentury pod eh, hlavu 3 a přidělit na ně jednu finanční částku, a to je právě těch 1,6 miliard. Máme tedy finanční částku a nedá se zatím identifikovat, kolik budou mít jednotlivé agentury. Ale když jsme vypočítávali tuto částku 1,6, zohlednili jsme výrazné zvýšení financování pro Frontex, protože Frontex bude mít nové úkoly. Dále pokud je o Europol, tam jsme se snažili ehm, zohlednit ty různé indikace, například úlohu, kterou Europol již nyní má, například ve řízení dohod o PNR se třetími zeměmi a také jsme zohlednili případné budoucí úlohy. Budoucí evropské PNR, budoucí evropské úkoly. Vždycky ale může existovat určitá asymetrie mezi plánováním politik a finančním plánováním. Ale my jsme se snažili těm agenturám eh, finanční prostředky zvýšit. V rámci diskuze o rozpočtu na rok 2012 jste také viděli, že je nutné dělat kompromis, kompromisy. A pokud je o agentury, ty budou potřebovat větší množství finančních prostředků. Bude se o tom ještě přesně vyjednávat, ale my se snažíme zareagovat na nové potřeby. Uvidíme, jaký bude výsledek vyjednávání. K tomu, co řekla paní Gion, o víceletém plánování. My samozřejmě jsme nevypracovali něco, co je ideální, ale víme, odkud vycházíme a víme, co ještě nemáme, co neexistuje. My jsme u všech fondů měli určité marže, a pokud bychom, a to bylo nutné, protože pokud bychom uh, zvýšili tu částku, museli bychom všechno znovu přeplánovat. Takže částka, která bude pokrývat eh, například partnerství s různými subjekty, s agenturami a tak dále. To partnerství je tedy nyní eh, zakotveno v textu. Ale chtěli jsme zabránit tomu, aby tam eh, byly uvedeny konkrétní částky, protože v případě, jak doufáme, nedojde k žádné urgentní situaci, v tom případě se to financování bude dát využít jinak. My, když budeme rozhodovat na centralizované úrovni, měli bychom být schopni rozhodovat také mnohem rychleji. Uvidíme, zda se nám to podaří. Ale víceleté plánování, které souvisí s eh, určitými aspekty řízení na nejvyšší úrovni, tedy hlavním cílem toho je, aby to více souviselo s cíly a méně to souviselo s jednotlivými fragmentovanými kroky. Jaká je v současné době situace? Situace je taková, že členské státy říkají, že jim například chybí částka X a požádají o ní Evropskou unii. A současná struktura našich fondů to umez, omezuje. Je to vlastně jakýsi nákupní seznam, shopping list a vše je tam možné. Takže každoročně my v Evropské unii poté musíme provádět komplikované účetnictví. Z toho důvodu jsme se zaměřili na toto víceleté plánování a prostřednictvím řízení doufáme, to je také náš cíl, a uvidíme, zda se nám podaří ho splnit, a na vás je, abyste nás podpořili, abyste nás kritizovali. Tedy hlavním cílem je vést na začátku transparentní politickou debatu. Takže místo toho, aby členské státy předkládaly konkrétní částky, které budou chtějí, naopak řeknou, náš cíl je takový, chceme dosáhnout takového zlepšení například v oblasti azylu, my budeme jednat tak, aby došlo na konci k něčemu. Takže se budou muset nejprve uvést cíle, výsledky a my budeme vykonávat naši úlohu ehm, finančního dozoru, ale budeme muset napřed vědět, co členské státy s těmito finančními prostředky chtějí dělat. Budeme se ptát každého členského státu, co chcete dosáhnout například v boji proti organizované trestné činnosti. Jaké budou výdaje na vnitrostátní úrovni na tento cíl? protože některé kroky budeme spolufinancovat. Ale při spolufinancování poprvé budeme členské státy nutit k tomu, aby nám řekli, jaké jsou jejich plány v dané oblasti, například v boji proti organizované trestné činnosti. Jaké financování na to vyčlení, to stejné se bude týkat boje proti terorismu a tak dále. My s nimi budeme jednat i v oblasti, proti, v oblasti boje proti počítačové trestné činnosti a tak dále. Takže právě naším cílem je, aby vše bylo plánovanější. Nebudeme mít jiné předpisy než mm, ty, které existují v jiných eh, oblastech, tam, kde probíhá eh, společné řízení zdrojů. Takže parlament bude mít eh, k dispozici informace, bude probíhat politická diskuze a budou také respektována pravidla pro um, zacházení s rozpočtem. Vy nejste součástí spolurozhodování v tomto případě, ale náš závazek je takový jako například v oblasti rozvoje, tedy budeme se snažit identifikovat kroky, které podnikneme a poté je zde odprezentujeme. Budeme se samozřejmě snažit, aby to bylo součástí toho nejširšího možného politického dialogu. Pokud je o spolupráci s Tureckem, Zabývají se tím kolegové z eh, Evropské služby pro vnější činnost. O to také pochází financování. A my bychom zde chtěli usilovat o lepší spolupráci s kolegy, kteří se zabývají rozšířením. Tak, aby například až se budeme zabývat otázkami, které souvisí s kapitolou 23, 24, e, zprávou hranic, budeme lépe vybaveni to, abychom mohli z dlouhodobého hlediska zasáhnout. To samozřejmě v souladu s filozofií předpřístupového fondu. Takže ta čísla nejsou úplně stejná. Pokud je o hodnocení, my jsme hodnotili řadu fondů, některé z nich jsou hodnoceny nyní, Poté, co bude ukončen tento proces, bude vše plně zhodnoceno a bude to součástí posouzení dopadů. Samozřejmě budeme ochotni o tom diskutovat, poskytneme vám informace o tom, jaký byl výsledek tohoto hodnocení. Dále k otázce Europolu a Frontexu. Pan Diaz de Mera. U Frontexu dojde ke zvýšení. My jsme se snažili zjistit, k čemu povede implementace nového nařízení a Samozřejmě jsme nikdy nebrali v úvahu, že Frontex bude nakup, nakupovat například lodě nebo něco dalšího. Frontex může něco spolu sdílet a toto jsme zohlednili. Pokud je o Europol, tam jsme se snažili vyvinout veškeré úsilí eh, v tom smyslu, abychom předvídali různé kroky, které Europol bude provádět. Europol ovšem méně souvisí s majetkem, ale spíše s jednotlivými kroky, takže mluvíme o softwaru nebo různých centrech, jako je Centrum pro počítačovou trestnou činnost a dále s Europolem souvisí různé databáze. Ale máte pravdu v jedné věci. My navrhujeme částku, která je zde uvedená. Rozhodnutí komise spočívalo spojit to do jednoho čísla, shrnout to a na to bude nyní navahovat, navazovat diskuze. Samozřejmě bude se jednat o tom, kolik bude předěleno které agentuře, tak aby mohla provádět eh, své úkoly. Jak jste viděli, v textu jsme identifikovali určitá kritéria, na jejich základě se budou přidělovat finanční prostředky. Jde o Eh, spojení různých cílů, například se zaměřujeme na populaci území a poté v závislosti na v závislosti eh, na různých fondech zohledníme i například situaci s hranicemi, počet eh, nákladní letecké dopravy, tak, abychom mohli sledovat všechny operace. Používáme techniku, která je opačná technice um, založené na HDP. Dále k tomu, co říkal pan Borsellino, pět strategických priorit. Zpráva hranic je plně pokrytá částkou spadající do Fondu pro vnitřní bezpečnost. Vidíte tam eh, minimálně ty kritéria pro přidělení. Všechno ostatní souvisí s politickým dialogem, který proběhne a také s dotacemi pro agentury. Soubor nástrojů bude tedy přidělování členským státům, bude, bude se muset definovat, co členské státy mají v plánu provést. Dále agentury eh, získají dotace a v případě, že budou muset provádět nějaké konkrétní kroky, bude možné eh, uzavřít konkrétní smlouvy mezi agenturou a komisí, tak aby agentura mohla provádět ještě další eh, kroky v závislosti na daných situacích. Dále centrální řízení, to se bude týkat eh, urgentních situací a nadnárodních, eh, nadnárodních aspektů a také vnějších vztahů. Taková je tedy architektura, struktura. My uvidíme v budoucnu, jak se bude situace vyvíjet. Nejenom, netýká se to jenom právního základu a přidělování eh, finančních prostředků, ale také dalších aspektů. Já říkám, nejprve odprezentujeme to, co máme na mysli a poté budeme spolupracovat a postupovat dále. Zatím ale ještě není nic jisté. Děkuji. Thank you. Thank you for the floor explanations. Děkuji za důkladné vysvětlení, pane Manservisi. Prozatím je to tedy vše. Připomínám, že ve tři hodiny budeme pokračovat ve výboru Libe. Máme velmi důležité téma týkající se strategie vnitřní bezpečnosti a pan Mosajna zde bude přítomen, takže pokračujeme ve tři hodiny. Děkuji vám všem.